So, liebe kolegyně a kolegyně. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Přišel pan komisař, já ho tedy vítám. Vítám pana komisaře Ettingera. Jsme velice rádi, že vás tu máme a že s vámi můžeme vést výměnu názorů o absolutoriu 2017 a 2018. A Vítám tu také pana generálního ředitele, kterého zde také ráda vidím. A e, já bych vám rovnou tedy dala slovo a prosím, můžete hovořit. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, vážení poslanci, Moc krát děkuji za tuto příležitost k vám promluvit ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Mnozí z vás jakožto poslanci a členové tohoto výboru jsou noví a já jim tímto přeji do příštích pěti let eh, hodně úspěchu při jejich práci. Mohu na základě zkušeností z předchozích, eh, na základě předchozích zkušeností říci, že eh, konstruktivní Spolupráce mezi Výborem pro rozpočtovou kontrolu s Evropským účetním dvorem, e, komisí a e, radou e, si myslím, že se postarala o efektivitu naší práce a o přidanou hodnotu Evropy. A také o to, aby Evropa mohla zacházet s penězi úsporně. To, v tom všem je viditelný rukopis vašeho výboru, na tom, jakým způsobem komise spravuje prostředky a jak společně s členskými státy a regiony eh, provádí investice. Naše eh, interní kontrola, tedy tady pan ředitel Kraf, je tu také velice důležitým faktorem. V posledních letech jsme se snažili klást důraz na témata výkon a přidaná hodnota. Byl to také požadavek Evropského parlamentu v posledním mandátním období. Vy jste vždycky přesně dohlíželi na to, zda jsou dodržována pravidla, zda jsou dodržovány předpisy a zda jsou provedena konkrétní opatření a často jste to také přebírali a e, do jisté míry jste dělali naši práci. Mohu například zmínit e, dalekosáhlou novelizaci evropského rozpočtového řádu, tedy Financial Regulations. To byla obrovská práce a únavná, která ale nakonec vedla k úspěchu a má zásadní význam pro vykonávání solidního kontrolního rámce a pro transparentní podávání zpráv a zároveň také o zjednodušení, o simplifikaci mnoha eh, právních předpisů. Jak víte, Evropský rozpočet eh, obsahuje zhruba 160 miliard euro ročně. Tři čtvrtiny těchto prostředků jsou obhospodařovány členskými státy a jsou jimi vypláceny eh, koncovým příjemcům. A my eh, jsme my jsme vlastně garantem kvalitní práce, ministerstev, místních úřadů a regionálních úřadů. Na těchto jsme závislí a společně se snažíme o to, aby, eh, každ aby, aby jednotlivá pravidla byla každému úředníkovi mimo Brusel srozumitelná. Když se podíváme na uplynulé roky, tak jsme dosáhli určitých pokroků. Eh, za prvé, eh, Evropský účetní dvůr místo dlouhodobě negativních stanovisek nyní vyslovuje omezená stanoviska a tím eh, vlastně je vidět eh, značné zlepšení na straně výdajů. Můžeme konstatovat, eh, že míra chybovosti za poslední roky značně klesla a že nyní dosáhla nízké úrovně a že roční účetnictví Evropské unie bylo posouzeno bez námitek. Potom další priorita vašeho výboru, boj proti podvodům. Zřízení Evropského úřadu veřejného žalobce je také uh, úspěchem a uh, je to další krok uh, ve prospěch boje proti podvodům. Kromě toho OLAF je nyní nezávislý a silný a měl by fungovat jako partner Evropského úřadu veřejného žalobce v boji proti podvodům. Tady je jeho role velice důležitá. E, já bych vás e, chtěl nyní poprosit, abyste přiřadili prioritu eh, novelizaci nařízení o OLAFu, protože nejpozději eh, v příštím roce eh, se spustí úřad Evropského veřejného žalobce a my už máme úspěch při jmenování vedoucích žalobců. Nejpozději tehdy musí dojít k vymezení úkolů a k zahájení spolupráce mezi EPPO a OLAFem a to podle nařízení 883, kde je to upraveno. Za poslední roky jsme také zavedli koncept balíčků do účetních zpráv a ty jsou nyní součástí rozpočtového řádu. Balíček se stává z pěti částí. Za prvé jsou to roční bilance eh, managementu a efektivity, Potom absolutorium z předchozího roku, tedy 2017, zpráva interního auditu a Nyní poprvé je předložena také dlouhodobá prognóza eh, evropského rozpočtu a jeho struktury. V tomto balíčku dokumentujeme každé euro, které bylo za uplynulý rok vydáno. A snažíme se aby tedy zpráva se odehrávala na co nejvyšší úrovni. Tento balíček jste nedávno obdrželi a e, já budu hovořit o tom, na co by se zprávy měly koncentrovat. Takže roční bilance e, managementu a výkonu. V tomto bilancí, touto bilancí přebírá komise úplnou odpovědnost za průběh rozpočtu za uplynulý rok. Tato bilance je také přehledem požadovaných a dosažených výsledků. Jsou tu zdokumentovány tedy výsledky, o které jsme usilovali, rozepsané podle politických oblastí a podle programů. V loňském roce jsme měli dvě priority v rozpočtovém plánu. Za prvé to byla podpora konjunktury, stabilizace naší ekonomiky a pracovního trhu a za druhé e, překonávání problémů v oblasti bezpečnosti a humanitární pomoci. Máme e, několik, několik konkrétních příkladů. Od roku 2015 až do loňského roku jsme eh, podpořili Evropskou pobřežní stráž, eh, která zachránila 690 tisíc lidí na moři. Viděli jsme mnoho strašlivých eh, snímků, fotografií, mnoho mrtvol, utopených, ale pomocí našich evropských opatření jsme udělali mnoho proti tomu. Za druhé, nástroj pro uprchlíky v Turecku. Tam jsme eh, za naše prostředky postavili 136 nových škol, které nyní navštěvují tisíce dětí umožnili jsme návrat do školy 60 tisícům eh, eh, žáků. Potom 180 zdravotních středisek a eh, tam jsme naočkovali 650 tisíc uprchlických dětí. To je takový minimální příspěvek k lidské hodnotě, k lidské důstojnosti a vzdělávání k nějakým perspektivám. V posledním roce jsme také v, v zahraničí Eh, nabrali 800 tisíc sil eh, v oblasti pečování o děti a pak tu máme také eh, iniciativu kvantových technologií, kde jsme sloučili 5, 5 tisíc vědců, čímž jsme přispěli k evropské konkurenceschopnosti právě v oblasti kvantové technologie. Podpořili jsme mnoho výzkumných projektů které jsou důležité pro eh, parlament a díky Discover EU a Travel Pass jsme získali 15 tisíc lidí, takových průkopníků, eh, kteří mohli eh, cestovat zdarma vlakem po Evropě. Potom nasazení v případě katastrof, jako jsou záplavy nebo požáry, tak tam to je sedm letadel a helikoptérů, 70 vozidel a několik set hasičů a zachranářů. Ti jsou námi organizováni a financováni. A abychom dosáhli cíle 20% všude, tak eh, jsme 20,7% našich výdajů věnovali na ochranu klimatu, na snižování emisí CO2. A eh, na, naše bilance podléhá jako vždy interní kontrole a ve spolupráci s členskými státy jsme zavedli eh, kontrolní systémy, eh, aby všechny výdaje podléhaly pravidlům a aby výplaty prostředků příjemcům probíhaly pokud možno bez průtahů a bez byrokratických překážek. A na druhou stranu, aby neoprávněně vyplacené prostředky mohly být znovu odebrány. Ta zpráva podává eh, informace o eh, funkčnosti tohoto systému a také transparentně hovoří o jeho slabinách. O slabinách, eh, kde je potřeba provést opravná opatření a také o prevenci do budoucna, o ponaučeních, která můžeme načerpat. Já u všech těchto opatření děkuji za vaši podporu. Aspekty interní kontroly jsou k nalezení v odstavci 2 eh, té bilance. Systémy byly velice efektivní, tak jako v uplynulých letech a pomocí těchto systémů jsme dosáhli toho, že po ukončení programu a po provedení všech kontrol e, vlastně e, zbývající chybovost zůstala pod dvěma procenty. A v posledním roce e, odhadujeme tu zbývající chybovost na 0,8%, tedy méně než 1%. V uplynulém roce jsme provedli finanční eh, korektury eh, a zpětná inkasa ve výši 2,6 milionů euro, eh, což jsou peníze, které se vrátily zpátky do evropského rozpočtu. Jsou to 2% všech plateb eh, z evropského rozpočtu. Naše roční účetnictví je úhelným kamenem eh, finančního spravodajství. Chceme eh, obsáhlý a transparentní obrázek o všech finančních aspektech rozpočtu, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Účetní dvůr za rok 2017 vyslovil eh, pozitivní auditní stanovisko a letos 8. Eh, eh, října bude tedy další stanovisko vysloveno. Jsme napjatí, ale vidíme to optimisticky. Na základě prozeb vašeho výboru jsme pokračovali v praxi, která začala minulý rok, do, do, dokončit postupy ještě před účetním dvorem, aby se absolutorium urychlilo a mohlo být hotové dříve. Jaké jsou naše dlouhodobé prognózy pro evropský rozpočet? V letošním roce poprvé zapojujeme do rozpočtového postupu dlouhodobou prognózu, tak jak je nyní požadováno. Informace, které jsou obsaženy v ročním účetnictví, slouží jako základ k prognóze pro příštích pět let, která tu zprávu doplňuje. A dnešní zpráva pokrývá eh, léta 2020 až 2024 a opírá se o náš návrh rozpočtového rámce, který ještě není eh, schválený. Takže je to prognóza příjmu a výdajů eh, v období vašeho mandátu až do příštích evropských voleb. Také v té zprávě zaujímáme stanovisko k RAL, což je taková věčná bolest. To jsou prostředky, které zbývají k proplacení. Na jedné straně RAL je naprosto přirozeným jevem. Je to suma závazků, které zatím nebyly proměněny v platby. Otázka, zatím, otázka pouze je, kdy komise eh, zpracuje účtenky z členských států a regionů a bude moci prostředky vyplatit. Ony vyplaceny budou, čím dříve, tím lépe. Ale Je zkrátka potřeba, aby ten sklus nebyl příliš velký, abychom nevytvořili problémy pro příští rozpočtové eh, roky a aby nebyly problémy se souhlasem v radě. Prostřednictvím této bilance obsažené v balíčku do značné míry vycházíme vstříc vašim požadavkům. Například e, vaše zpráva o následných opatřeních. E, k tomu bych chtěl říci tři body. Za, body. Za prvé výkon. E, parlament a rada požadovali nějaký rámec výkonu pro příští rozpočtový rámec, který by měl doznat značných změn. Potom také stanovení jasnějších cílů a potom spíše menší počet eh, kvalitnějších, výkonnostnějších indikátorů. Pokud jde o vysoce postavené úředníky, my jsme taky sebekriticky u kulatého stolu přeskoumali, jak vypadají naše postupy eh, uvnitř komise na základě staff regulations a na základě smluv eh, a tím jsme vlastně naplnili očekávání, která jste v nás vložili. Ještě ve zbývající části svého funkčního období bych chtěl komisi předložit k úvaze, eh, jak postupovat dále na základě těchto celkových zkušeností a jak eh, postupy optimalizovat. Potom téma střetu zájmů eh, je vysoko na vašem žebříčku. Já jsem vás pravidelně informoval o konkrétních případech a o tom, jaká opatření byla podniknuta zapojení e, evropského práva e, bylo vždycky, na, dodržování evropského práva bylo vždycky přeskoumáváno audity a bylo dohlíženo na e, naplňování jednotlivých předpisů a pravidel. I nadále se budeme snažit o transparentnost. Například jsme rozhodli o tom, že dáme na doporučení ombudsmana ohledně eh, přístupu k dokumentům. To se týká mého eh, dopisu eh, premiérovi dotyčné vlády, dotyčné vlády a tehdy parlament v příštích dnech požádal o, o, o zachování určité důvěrnosti. Informujeme o tom, jaké byly interní audity proběhlé v minulém roce a náš generální ředitel eh, Manfred Kraf eh, je za to odpovědný, který je tu dnes eh, k dispozici, je tu dnes přítomný. Prostřednictvím své práce a práce jeho týmu provádíme interní kontroly v rámci komise a v rámci exekutivních agentur. A jeho audity také vedou ke zlepšování v budoucnu. V letošním roce končí zpráva interní auditní služby komise o tom, jak systém vnitřních kontrol vlastně funguje a kde má v určitých konkrétních případech slabiny. Tyto slabiny eh, řešíme a proto eh, ten vysoký počet eh, naplněných doporučení je proto základem. Blížím se ke konci. Jde nám o přidanou hodnotu, kterou může evropský rozpočet vytvářet a o e, lokalizaci správných priorit. Já se domnívám, že prostřednictvím rozpočtu můžeme občanům ukázat, že dává smysl investovat evropsky. Máme mnoho výzev a jim se můžeme postavit lépe. Za prvé je to včasné přijetí víceletého finančního rámce. To je základní předpoklad pro rychlé rozběhnutí rozpočtu od ledna 2020. Už je za pět minut 12 a já i tady říkám, že očekáváme od obou rozpočtových orgánů, zejména od rady, že teď potřebujeme, aby šéfové států a vlád byli ochotní učinit z víceletého finančního rámce 21 až 27 svou prioritu a potom v parlamentu e, v rámci trialogu diskutovat o sektorových návrzích a dospět i k číslům a projevit ochotu ke kompromisům mezi tím, co chtěl starý parlament e, a tím, co e, tím, kde některé členské státy pouze v omezené míře chtějí činit ústupky. My eh, jsme odkázaní na členské státy a jejich eh, národní a regionální úřady. Takže je na nich a nikoli na komisi postarat se o eh, zlepšení příští bilance výkonnosti. Pokud jde o, politik, o, politiku soudržnosti, tak v regionech probíhá 419 programů, které stojí před výzvami. V oblasti soudržnosti se eh, tedy projevují chyby v členských státech v plné míře eh, i u nás. Eh, to je tedy činnost DG Regio a DG Employment. Tam je možné provádět další zjednodušení. Účetní dvůr je tady důležitý partner, který nás provází a poskytuje nám rady na základě společných kritérií a my podporujeme Evropský účetní dvůr a e, jeho kontroly spolehlivosti. A potom k těm posledním výzvám. Musíme se postarat o to, aby ti nejdůležitější aktéři pro měření e, výkonu a přidané hodnoty programů e, aby se mezi nimi a námi vyvinulo společné pochopení, protože měřit výkonnost není jednoduché, ale právě tady jsme něčeho přece jen dosáhli. Měli bychom se vyhnout čistě mechanickému věření výkonnosti a spíše se dopracovat k realističtější definici toho, co to vlastně výkonnost je. V posledních letech jsme e, prováděli zvláštní postup, ten se týká funkčního období Junkrovy komise, ale v prvních měsících příští komise e, bude e, ještě pokračovat, protože tohle je rozpočet, to se týká rozpočtu, který schválil starý parlament ale eh, má být hodnocen a auditován vaším výborem. Takže předpokládám, že tohle je taková přechodná fáze, kdy eh, společně postaráme o to, abychom naplnili očekávání daňových poplatníků. Děkuji vám moc krát za pozornost. Já mnohokrát také děkuji, eh, pane komisaři. Vzhledem k tomu, že jsem zpravodajkou pro uh, um, Absolutorium 2018, tak mohu uh, zahájit sama sebou kolečko otázek. Eh, myslím si, že je to eh, nepřiměřené, ale prostě je to tak. A, eh, a mohu tedy klást první otázky. Já bych měl na začátku následující dotazy. Za prvé, říkáte, že bylo toho dosaženo hodně. Pro mě je otázkou v souvislosti s tím vykazováním výkonů je, že jsou tady různé představy o tom vykazování výkonu. Jak eh, to, že jste došel eh, k eh, tomuto závěru? Jak se to navzájem dohromady skládá, aby to všechno bylo pochopitelné a transparentní? Protože ono i v rámci transparentnosti může dojít opakovaně k rozporům. Za druhé, ty nevyplacené závazky, rally. Zejména u FDG eh, Regio eh, jsme dnes dopoledne slyšeli, že eh, díky pravidlu N plus 3 je, jsou dlouhé průtahy a DG Regio je s námi přesvědčeno, že by to šlo i rychleji. Otázkou je, jestli příštím EFF a ze strany komise bude znovu N plus 2, Protože samozřejmě pravidlo N plus 3 vede k tomu, že teď přes 50% plateb se bude dělat až eh, během příštího víceletého finančního rámce. A to samozřejmě neusnadňuje práci na novém finančním rámci, eh, zejména za těch podmínek, eh, které se tady vyskytují. A potom 0,8% chybovost na jedné straně a na, druhou, na druhé straně mě to fascinuje, že to je jenom 0,8. Je tady debata mezi komisí a účetním dvorou, dvorem, že to je eh, chybovost v době výplaty nebo eh, chybovost po eh, korekturách. Komise říká, že uděláme určité korektury, máme funkční audit, funkční kontrolu, přesto je tady zvýšená úroveň eh, eh, té eh, částky před korekturou ukazatelem toho, že se tady na něčem pracuje. Takže v čem jsou ty chyby, kde jsou obtíže v těch programech, jak to, že se musí dělat korektury, musí k ním docházet? aby to neznělo jako kritiku, eh, kritika na eh, adresu komise. To všechno, co se odhalí, je ostatně pozitivně vyřízené. Ale přesto je to problém, protože ty peníze jsou ztraceny a musí se potom vrátit. A potom skončí, skončí v kapsách eh, členských států a nepřerozdělí se když jsou potrestány a ne v evropském rozpočtu kde by to mm, mohlo být zase mm, určeno k jinému účelu. Ale to už je jiný problém. A potom u střetu zájmu. Ano, to bylo a je pro nás eh, velmi zajímavé téma. Do jaké míry eh, výsledky z České republiky, Slovenska a, a z Rumunska, tam jsou nové věci, a také z Polska, Prostě eh, mohli bychom se domluvit na nějakém způsobu, kdybychom dostali eh, eh, blížší informace, které jsou relevantní pro kont. Nám nejde o to, jaké, jakých konkrétních osob se to týká. Nám jde o to, jestli musíme něco změnit a jestli nějakým způsobem si musíme z toho vyvodit zásadní ponaučení. Ostatní věci jsou tady pro státní zástupce a soudce i když se jedná o prominentní eh, lidi, já se tady zdržuji poměrně, protože pro nás eh, jsou tady spíš, jde spíš o ty eh, strukturální důsledky, než o to, jestli je tady někdo prominentní nebo ne. Mně jde o to, z jakých struktur tohle vyplývá. Takže tolik k mým otázkám. Začnu tedy, tedy s těmito svými a potom dám slovo kolegyni Penkové. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, že jste tu s námi. Mám dvě otázky. První souvisí s druhou, tedy kterou položila paní Holmajer. Rozdíl v terminologii, použité pro chybovost, tak jak to používají různé různá generální ředitelství a jak je to ve zprávě o výkonnosti. Často se to liší. My chápeme, je pro nás užitečné, že vysvětlujete rozdíl v terminologii komise a účetního dvora. To, jak to používají oni. Ale to nestačí. I tak je tu pořád ještě hodně rozdílů mezi různými DG, hlediska definice chybovosti, takže se to těžko pak srovnává. Druhá otázka souvisí s tou velkou zátěží nedořešených otázek z minulosti, nepokojivé z hlediska implementace stávajícího víceletého rámce a prostředků na platby. se můžete vyjádřit z té zprávy z absolutoria roku 2017, kde se říká, že už dva roky v řadě při implementaci rozpočtu pro strukturální investiční fondy, to bylo dosaženo v roce 2018, ale poprvé bez opravného rozpočtu. Ve světle těchto znepokojivých předpovědí, jak byste se k tomu vyjádřil? Olivier. A Martina. Thank you, thank you very much, Madam Chair. Martina, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Děkuji za všechno, pane komisaři. Opravdu cítím se takřka dojata po těch letech a doufám, že vy také, když jste s námi naposledy. A doufám, že vám budeme chybět. Myslím, že jsme dosáhli hodně za uplynulých několik let a velký pokrok. Mám také otázky k chybovosti. Samozřejmě, že jsem vám chtěla položit otázku ohledně rozdílu výpočtu těch kalkulací mezi komisí a účetním dvorem, protože víte, že v uplynulých letech jsme se jakožto parlament snažili sladit metody obou institucí. Komise odpověděla na naše konkrétní otázky, že metodika komise je jednotná a přitom umožňuje specifičnost řízení a sektorových programů, tedy, které přitom mohou být zohledněny. A takže možná provokativní otázka. Znamená to, že metodika účetního dvora není eh, odraž, se neodráží v těch specifičnostech toho programu, měli bychom se řídit metodikou komise, jak je sladit. Můžeme očekávat, že jedna z těch eh, chybovostí v roce 2018 je zprávě o činnosti za rok 2018 a zprávě o výkonnosti, zvláště tak, kde se neodečítaly ty korekce, že to bude v rámci intervalu eh, toho účetního dvora, že to bude kompatibilní? A v jaké fázi je to stávající posouzení vaze těch indikátorů pro evropský rozpočet. Samozřejmě, že tohle bude obzvlášť důležité pro další více, eh, víceletý programový cyklus a přípravu na startování další generace finančních programů. Jak můžeme dosáhnout lepších výsledků a lépe se zaměřit na cíle a indikátory ale jak jsem řekl na začátku, tohle jsou v podstatě podrobnosti. Jsme samozřejmě techničtí v tomto výboru, ale celkově jsem spokojená odvedenou práci je s pokrokem i s vašimi služby, službami vašeho kabinetu a DG. Pro rozpočet děkuji za spolupráci. Doufám, že se nám podaří dosáhnout kontinuity. Ganz herzlichen Dank. děkuji teď požádám eh, kolegyni von Kramon a potom eh, kolegyni Krecu. Děkuji, paní předsedkyně, eh, mnohokrát. Děkujeme za vaši zprávu, pane komisaři Kettingere. Já vás bohužel nemohu chválit, protože jsem neměla to potěšení zde váš se dotazovat jako důvěryhodného komisaře. Každopádně vám děkuji za naši dnešní zprávu. Vy jste eh, zmiňoval Evropského veřejného žalobce. Eh, samozřejmě eh, to je do značné míry výsledek iniciativy této tohoto výboru, ale teď nestačí samozřejmě jenom ta pozice té předsedkyně. Jde o to, aby toto veřejné evropské zastupitelství, tato, veři, tato, tato veřejná žaloba byla dobře vybavena a proto prosím o to, aby v tom návrhu, eh, který komise nakonec bude předkládat, toto bylo zohleděno. Když chceme bojovat s podvody a chceme jej soudně stíhat, tak potřebujeme skvěle vybavenou veřejnou žalobu. A, a to a, eh, ve stejné míře nechtějí všechny členské státy hm, nezbytně. Na srdci eh, nám také samozřejmě leží také ty nevydávané, nevydané prostředky, v roce 2017 je to 267 eh, eh, eh, miliard a když máme a v průběžném roz, průměrném rozpočtu je to 150 miliard, takže když mm, máme teď mm, kdybychom to měli, měli vydat, tak jak to uděláme na mm, rozpočtově technicky? Možná jsem vás nepochopila správně. Vy říkáte, že bude méně indikátorů, ale z některých návrhů jsem naopak viděla, že eh, chcete eh, vědět ještě podrobnější eh, odpovědi na otázky, chcete více indikátorů a z praxe za to je to částečně nemožné. A, a mm, spousta žadatelů o příspěvky o podporu Mm, a ty implementační organizace eh, určitě z toho nebudou nadšení. Eh. Možná jsem vás nepochopil, a možná by bylo dobré, kdyby se to mohlo trochu upřesnit. Všechno ostatní už zde bylo řečeno. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Paní předsedkyně, drahý pane komisaři, nesmírně mě těší, že tu jsem. K příležitosti absolutoria na rok 2017, to bylo opravdu těžké, byl to první rok, kdy se objevily nové výzvy v Evropské unii. A vy jste udělal maximum pro to, abyste do zvládl všechny věci do toho zapracovat, jako je obrana, humanitární pomoc, Frontex. Začali jsme v roce 2017 měnit operační program. Příklad Švédska, také jsme změnili mnoho operačních programů. Bylo možné kupovat plavidla na záchranu životů migrantů a tak dál. Chci vám poblahopřát veškeré vaši odvedené práci. Má otázka se týká dalšího finančního rámce. Vlastně už je pět minut, za pět minut 12. A mě znepokojuje, že pokud víceletý, rámce nebude, víceletý rámec nebude schválen, bude Evropa ve velkých problémech. To bude mít vliv na regiony, obce, vesnice, miliony studentů nebudou moci těžit z Erasmu. Já jsem členkou Evropského parlamentu, ale musím být férová a říci, že komise odvedla svou práci, předložila rozpočet 2018 a teď už je eh, říz, říjen a společně Evropský parlament a komise, bychom měli vynaložit tlak na Evropskou radu, aby bylo možné schválit tento program včas. Poslední otázka se týká Brexitu. Víme, že to je druhý největší přispěvatel do evropského rozpočtu, přes 50%. A u některých politik, vlastních politik a tak dále je to 28%. Co soudíte? Jestli se vás mandáte jako komisaře nebo jako politika, co si myslíte o Brexitu v případě no dealu? Protože to nebude na nás v Bruselu, ta zátěž, ale na členských státech. Oni by si toho měli být vědomi. Děkuji Korně Krecu. A teď dám slovo kolegyni Muňos a potom panu Kusovi a potom dostane slovo pan komisař zase, protože teď už to dostal poměrně nálož těch otázek. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, já bych chtěla dát najevo eh, znepokojení eh, ohledně případu eh, IMG International Management Group, protože komise zatvrzele se neřídí doporučeními parlamentu z usnesení 26. března a také rozsudkem Evropského soudního dvora z 31.1.2019. IMG je malá organizace, která dlouho bezchybně spolupracovala s komisí eh, a byla schopná eh, rychle eh, a účinně nasazovat nebo působit v konfliktních zónách, v situacích války a tak dále. A v, už několik let komise jedná proti této organizaci, která Eh, je těsně před krachem a možná bude muset propustit 10 tisíc zaměstnanců a to kvůli situaci, které se špat, která se špatně chápe. Mohl byste mi odpovědět, proč tato absence dialogu a proč jste zvolili spíše tuto konfliktní cestu eh, místo dialogu eh, a proč si odmítáte sednout ke stolu se, se zástupci IMG a nechcete hledat smírné řešení? Děkuji. Vielen Dank, Frau Vielen Dank. Děkuji, paní Holmajer, eh, děkuji, eh, pane eh, komisaři Ettinger, jako bývalý úředník v zemi v Vádensko Větebersko. Jsem poctěn, že můžu svému bývalému šéfovi položit otázku. Vy odpovídáte nejenom za rozpočet, ale i za lidské zdroje. A proto mm, se musíte ohlížet i na personální náklady a postarat se o to, aby to nebylo tak vysoké. A já se chci e, zeptat, jestli jsou nějaké plány v tom e, té dlouhodobé prognóze a v e, rozpočtu ke, na snižování personálních nákladů a pokud ano, tak jak to vypadá? Ptám se na to proto, že to působí rozrušení nejenom na straně kritiků EU, ale i na straně ostatních, že personální náklady jsou velmi vysoké a také, že ty jednotlivé platy, eh, zejména eh, eh, v třídách AD, jsou velice vysoké. Lieber Herr Kommissar. Frau Vorsitzende. Äh, Pane komisaři, máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, nejdříve v vykazování výkonu. My stále ještě pracujeme na dalším harmonizování mezi jednotlivými programy a jednotlivými službami. Ono to není eh, eh, zase tak jednoduché. Erasmus Plus eh, podává zprávu o tom, kolik mladých lidí kdy kam odjelo. To jsou normální projekty, které se zvládnou za rok. U Rio Baltica nebo u uh, uh, tunelu pod Bernardem. Tam to jsou desetileté projekty a uh, těžko uh, se hledají obdobné uh, příklady mezi Connecting Europe, migrace, koheze, Erasmus+. To, to je prostě něco úplně jiného. Proto musíme zaharmonizovat, ale navzdory eh, ty jednotlivé eh, programy a projekty eh, dát jim dostatečný prostor pro tedy vykazování. Obecně za to rozpočet v Bárensku, Větimbersku nebo takový členský státy jako v Bulharsku to je eh, správní rozpočet, ulič, učitele, eh, polic, eh, policisté, soudci, věci. A těch, tam ty mandatorní výdaje jsou 60%. U nás je to ně, i, i jinak. Tam zpráva má nějakých 5, možná do budoucna 7%, téměř 7%. Z toho 2,8% komise. Ale v 7% jsou komise, parlament Eh, kterému chceme teď ještě dát nová místa, jako jediné instituci, ano. Rada, účetní dvůr, evropské školy s 20 tisíc dětmi a tak dále. Takže já si myslím, že můžeme tvrdit, že jsme eh, poměrně šlank. Jenom zpráva města Mnichova má e, víc lidí než e, Evropská komise. Můžu se podívat na mm, mm, spoustu e, vedoucích z různých měst a spolkových zemích. Ti mají desetiletý, desetičlený tým. Já mám vedle sebe jednoho sekretariátu. Často až vy jste z, z, z, z Rakouska, ze Strasburku, ze Salzburku nebo z Innsbrucku nebo z nových zemí. Podívejte se, deset vlád, eh, osm ministrů, eh, prostě eh, pomalu máte jednoho ministra jako jednomu obyvateli. A prostě já myslím, že máme pořád dobré důvody ukazovat daňovým poplatníkům, že, má, že mají opravdu štíhlou zprávu. A ještě jsme redukovali eh, v pět let eh, rok za rokem. Pokud je o platy, tak ano i ne. Dva roky jsme zmrazili, eh, zpomalili jsme růst, zvýšili jsme pracovní dobu. A já dnes konstatuji, že z některých členských států už se k nám nikdo nehlásí. Máme problém zeměpisné rovnováhy. Švédsko, Dánsko, Německo. Když jste eh, eh, ředitel správního úřadu v Mnichově a váš partner je eh, daňový poradce nebo vede bankovní pobočku, máte dvě děti a přestěhovat se do Bruselu nebo Lucemburku, tak to nikdo neudělá. My už tady musíme mít dokonce náborové, náborová pracoviště v těchto místech, abychom do budoucna měli nejenom Eh, mm, Bulhary a Sicilany a, a Belgičany, kteří nám tu neusínají. Eh, a samozřejmě eh, jde o rozmašenost, rozmanitost zprávy, znalost jednotlivých regionů a proto dávejme pozor, abychom tady vlastně se nestřelili do vlastní nohy, aby z některých zemí potom nám nakonec už nechodil nikdo. Proč rali? Jsou tady dva podstatné důvody. Stávající rozpočtový rámec byl schválen příliš pozdě. Teprve v prosinci 2013 bylo jasná. Potom kohezní sektor musel vytvořit partnerské dohody. Komise vyjednává s ministry životního prostředí, sociálních věcí, infrastruktury, hospodářství. Trvá to rok. Tyhle dohody eh, potom musí být eh, schváleny eh, vnitrostátními parlamenty kvůli spolufinancování a proto náběh jednotlivých programů proběhl teprve v létě 2015, čili 18, měsíc, 18 měsíců později. Teprve v roce 2017 jsme najeli na plnou rychlost. A potom N plus 3 dává obrovský prostor ještě podávat eh, eh, žádosti, respektive eh, žádosti o proplacení až dlouho, dlouho po uzavření. Proto my chceme tvrdošíně trvat na N plus 2, na návratu k N plus 2. A doufáme, že ten rozpočet bude stanoven do konce roku a že bude moci rozběhnout schování prostředků řádným způsobem. Na výboru pro rozpočet eh, podáme za několik dní zprávu o aktuálním eh, stavu nevyplacených eh, závazků a hm, děláme to každý rok a teď to uděláme zase za několik týdnů. Potom chybovost. I tady jsme v kontaktu s účetním dvorem, abychom nalezli společnou definici. Potřebujeme obojí, tu předběžnou i tu konečnou. Ta předběžná říká, kde my jsme něco udělali špatně. Eh, vy chcete vědět, eh, kde jsme se přepočítali, eh, nebo jsme něco špatli, špatně odhadli, špatně jsme zkoumali žádosti, ale samozřejmě také, kde jsou podvody a spronevěry. To je první chybovost. Čili chyby ve členských státech i v komisi. Obojí. Pro daňového poplatníka ale je mnohem relevantnější konečná chybovost to, co se vrátí zpátky, eh, je občanovi k dobru. Či já si myslím, že obě chybovosti můžeme eh, i nadále eh, používat. Pokud vysvětlíme jejich obsah, je to užitečné. Kontrola, správnosti naší práce na jedné straně a na druhé straně to, co daň, oč daňový poplatník přišel nebo nepřišel. Když se zabýváme otázkou, kdy budeme dělat, eh, nebo jestli budeme dělat eh, opravní rozpočet, tak my eh, u eh, předpovídání eh, potřeby prostředků jsme odkázáni na členské státy. Ty nám nahlásí nějakou potřebu na rok 2019 a naštěstí v tomto roce potřeba ohlašených prostředků, nebo ohlašená potřeba prostředků víceméně odpovídá nezbytným prostředkům. V předchozích letech řada členských států a regionů už ohlásila více, ale eh, vzhledem k tomu, že eh, jsou zodpovědné za ty programy a jejich řízení a pomalu eh, vypisovali a implementovali, nebyly ty prostředky nezbytné. V letos opravný rozpočet pravděpodobně vám nebudeme muset poslat. Co se stane po vystoupení Británie bez dohody? to řešíme každý den. Jsme fascinováni eh, všemi eh, vyjadřeními Borise Johnsona a jsme rádi, že parlament a nejvyšší soud ho pomalinku eh, usměrňují. Jestli to pomůže, a nevím, ale každopádně usměrňují. Pokud dojde k vystoupení bez dohody v říjnu a vláda už nebude platit dál podle svých prohlášení, tak od 1. Eh, října a vezmeme všechny eh, studenty na Erasmu a, a, a pošleme Brity zpátky. Mm, britští eh, věci vyjdou ze všech výzkumných projektů, Oxford, Cambridge a tak dále, takže doufáme, že dojde k dohodě. Pokud je o rozpočet, 2019 doběhlo. To víme. Bude chybět miliarda. Nebude tady eh, žádná, žádná nevýhoda pro rozpočet, ale návrh rozpočtu, který máte na stole, trialog běží. Eh, jedná se o rozpočtu. Eh, Směrčí řízení začíná 18. října. Když o 14 dní později Britové vystoupí, tak je tady důležitý základ pro to, aby celý ten návrh padnul. Protože nám budou, bude chybět 12 miliard eur. A na evropské úrovni mm, mm, nemůžeme dělat eh, dluhy na rozdíl od členských států a, obcí a regionů. Takže musíme to nějakým způsobem okamžitě uzavřít. Já bych navrhoval následující, ale samozřejmě o tom rozhodnete vy. Já jsem v kontaktu s vaším rozpočtovým výborem, výborem eh, který za to odpovídá. Já jsem předem eh, navrhoval následující polovinu zaplnit škrty, Eh, polovinu drobně navýšenými platbami. Pokud jde o eh, příští eh, desetiletí, tak tam to takhle má být, tak to nemůže být špatné ani v roce 2020. Já nejpozději po zasedání Evropské rady požádám o rozpočet, který vám dám ještě před smí, čím řízením. A uvidíme, já tam eh, cíleně dám eh, škrty v eh, dané výši. Tam, kde to půjde, aby to bylo po právní stránce možné, budou to mm, u, prv, u přímých plateb zemědělcům nemůžeme krátit, protože to se váže na ty příš, platby za příští rok se vážou na jejich výkony z letošního roku. Abychom, tam je o to zmírnit škody a v polovině eh, října eh, vám o tom podám blížší zprávu. Rád. A potom závěrem k personálu. Máme stále větší problém s Lucemburkem. Jsou smluvní eh, povinnosti ohledně toho, kolik tam má být lidí v Lucemburku. Eh, v Lucemburku jsou vyšší životní náklady o 10, eh, o 10 výše na nájemné. My musíme se snažit, eh, aby Lucembursko bylo atraktivní i pro mladé lidi, i jako jsou s rodinami. Děkuji tedy za otázky i za eh, potvrzení naší dobré spolupráce. Ale já přijdu ještě dvakrát, nezbavila se se mě ještě. Eh, budu ve Štrasburku a předtím 18. A pokud nepřijmete eh, kandidáta, tak tady budu <laughs> i nadále. Tak se moc... Takže rozpoč, tedy místo předseda ING. Tady jsou dva e, soudní e, spory. To první už běží, to první bylo rozhodnuto. Jedno bylo rozhodnuto, druhé běží. My se toho budeme držet. Ale potřebujeme ještě další informace a několik dalších čísel od vás. Já vám e, přislibuji, že jakmile budeme mít veškerá nezbytná čísla, která jsou také důležitá pro naše účetnictví a naši zprávu, tak tuto zprávu budeme plně eh, eh, tedy eh, budeme schopni v plném znění zveřejnit. Takže vám děkuji mnohokrát za velice rozsáhlý pohled na ty jednotlivé otázky, které jste nám představili. Pokud je o chybovost, tak já mohu říci, že Eh, když každá, každá instituce eh, řekne dva, tak to máme trošku eh, snadnější. Pokud umise udělá to tež a účetní bůr také, tak to bude určitě lepší a lépe tak odhalíme e, obtíže nejenom v komisi, ale i ve členských státech. E, podíváme se na e, všechny možné možnosti podvodů, které lidi našli a jakmile ty díry uzavřeme, tak budou moci hledat další. Je to taková hra kočky s myší. A dobře víte, že vždycky se najde něco nového. Takže eh, by bylo dobré, kdybychom měli i od komise, i od eh, účetního dvora a eh, obě čísla. Ještě mě napadá, že ve službě pro vnitřního auditu bych se zeptala pana generálního ředitela na 13 různých chybovostí. Já chápu, že ty programy se hodně liší ale ono eh, je potom to takové mírně nepřehledné. Eh, a není eh, úplně zjevné, o jaké problémy se jedná. Takže by bylo dobré tohle napravit. Máte ještě někdo nějaké další dotazy? Hmm, myslím, že tomu tak není, takže poprosím pana generálního ředitele. Ještě eh, pan komisař má eh, jistě spoustu eh, práce i na rozpočtu. Děkujeme mnohokrát. Um, wir haben ja, sehr General... Tak vážený pane generální řediteli, já vám nejprve dám možnost zunächst einmal am Anfang die Möglichkeit. Takže na začátku vám eh, dám možnost eh, přednést svůj úvodní projev a potom budeme vám pokládat otázky. Tak prosím, pane Krafe, máte slovo. Děkuji. Jak uvedl pan komisař Rettinger, každoročně Evropská komise představuje v kontextu absolutoria roční zprávu o interních auditových zjištěních a doporučeních a o krocích, které byly přijaty v zájmu implementace. A je to další důkaz o závazku Evropské komise vůči transparentnosti a odpovědnosti, protože to ukazuje velmi otevřeným způsobem, jaké nedostatky byly identifikovány. Ale ukazuje to také, že Evropská komise rovněž přijímá rozhodná opatření v zájmu nápravy. Je to důležité a proto poskytujeme podrobné informace v rámci jednoho z dokumentů, který doprovází tuto zprávu. A vidíte, že tam je políčko, které vysvětluje ty kroky, které už byly přijaty. A než vám dám další informace o výsledcích a dopadech, tak vám chci poskytnout určitý celkový přehled implementace auditového plánu do data 31. ledna 2018 bylo naplno 100% a IAS celkově provedla 166 úkolů, 145 jsou audity, 114 jsou follow-upy na základě doporučení některé eh, limitované revize a další konzultace. V roce 2018 bylo vydáno 233 doporučení. A jak uvedl komisař Ettinger, 100% z nich bylo přijato. A byly vypracovány akční plány, které byly IAS posouzeny. Trvá určitou dobu, než dojde k implementaci plánu, proto nedává smysl se zaměřovat pouze na implementaci těch, které byly akceptovány v roce 2018. Já vám chci udělat celkový přehled follow-upu na základě 1938 doporučení, které byly vydány od roku 2014 až 2018. 1000 572 bylo implementováno, to představuje 81%. 366 byly stále ještě v běhu, což představuje 90%. A 103, to je 5,3%, byly ještě nedořešeny. A důlež, z těch pouze 2,9 kriticky důležitých doporučení měli dlouhodobý sklus, což je více než šestiměsíční prodlení oproti původní implementační lhůtě. Část 2 pracovní dokumentu komise uvádí podrobné informace o dodatečných krocích a já má za to, že aktuální stav implementace doporučení je uspokojivý a srovnatelný s předchozími roky. Už musíme věnovat pozornost těm 18 eh, doporučením s dlouhým skluzem. Další informace jsou v části 3 pracovního dokumentu komise. A nyní bych se rád dostal k závěrům na základě auditů v roce 2018. Chci obrátit vaši pozornost zejména na dva aspekty interní auditové práce. Jednak závěry ohledně výkonnosti a stanovisko týkající se finanční zprávy, finančního řízení. Začnu těmi závěry k výkonnosti. Co se týče tohoto aspektu, tak v souladu s finančním nařízením a chartou jsme já i auditový tým, auditové týmy IAS pověřili týmy komise, aby identifikovali oblasti pro zlepšení. Zaměřovali jsme se v roce 2018 na důležité oblasti, jako jsou například synergie Eh, přeskum synergií a eh, nedostatků, procesy v oblasti eh, lidských zdrojů, výkonnostní aspekty při implementaci rozpočtových operačních aspektů pro přímý, a přímé sdílené řízení. A stále ještě zbývá odvést práci v celé řadě oblastí, ale také jsou tu silná místa v mnoha oblastech. Jsou tu záležitosti a jsou implementovány odpovídající akční plány. Jsou definovány v reakci na naše audity a byly posouzeny jako um, uspokojící. Část dokumentu komise obsahuje eh, podrobné informace týkající se těchto zadání. A teď stanovisko týkající se finančního řízení. Co se týče tohoto aspektu, chci vám připomenout, poskytujeme celkové stanovisko k finančnímu řízení komise, což vychází z celkových auditů, které jsou prováděny a také zohledňuje další zdroje. Například zprávu účetního dvora. Jakožto interní auditor komise jsem v roce 2018 dospěl k závěru, že celkově interní kontrolní systémy komise fungují i když jsou tu nadále oblasti, kdy přetrvávají některé slabiny. A proto i v tomto mohu vyslovit pozitivní stanovisko, které však je do určité míry kvalifikováno těmi výhradami z eh, výroční zprávy v roce 2018 a prohlášení eh, jednotlivých generálních ředitelů komise. Vzal jsem v potaz kombinovaný efekt částek a kolektivní kapacity našeho víceletého kontrolního systému, které ukazují, že evropský rozpočet je adekvátním způsobem chráněn jakožto celek průběhu času. Komisař Oettinger už o tom hovořil. Neříkám, že by všechno bylo dokonalé. Vím, že nadále jsou tu slabiny, nadále je co zlepšovat, ale celkově naše systémy fungují. Komise identifikuje problémy a řeší je. Ale je tu jeden bod, na který musíme upozornit, který jsem také identifikoval v předchozích letech ve svém stanovisku. A to je takzvaná emphasis of matter, to znamená, že při implementaci evropských fondů obracím pozornost zejména na to, do jaké míry se komise spoléhá na další zprostředkovatelské orgány pro implementaci, jako jsou například třetí země, mezinárodní organizace, národní agentury, společné podniky, neevropské orgány a evropské decentralizované agentury. Za účelem plnění celkových odpovědností Evropská komise IDG musí dbát na implementaci programů a zajistit pokyny a asistenci, kdy, když je to potřeba. Takže DG musí definovat a implementovat dostatečný dohled, monitorování, aby se dalo zajistit, že tyto delegované, delegované subjekty a další partneři skutečně implementují programy a odpovídajícím způsobem ochrání rozpočet. A zpětná vazba, kterou jsem obdržel na základě auditu, které provedly naše služby, a také ze strany různých aktérů ukazují, že komise je odhodlána posilovat monitorování a dohled těchto orgánů. V tomto kontextu mi dovolte také zdůraznit, že závěry našich auditů se řeší na nejvyšší úrovni v Evropské komisi – prostřednictvím výboru eh, pokroku auditu, který má významnou poradní roli v kolegiu. Sestává z šesti komisařů a tří externích členů. APC nadále věnuje obzvláštní pozornost kvalitě auditu a včasné implementaci doporučení ze strany DG. A zároveň mi umožněte říci, že jak interní služba, i výboru pokroku mají významné vstupy pro komisi, tak aby naše systémy fungovaly, a aby identifikované slabiny byly řešeny včas a rozhodným způsobem. Jak ilustruje letošní zpráva, existuje síla v mnoha oblastech a kroky přijaté kom- jsou přijímány komisí v mnoha oblastech kde, ve všech oblastech, kde jsou identifikovány tyto slabiny. Takže já jsem potěšen, že mohu říci, že systémy komise se zlepšily a věřím, že na základě prvků, které jsou ve zprávě 2018 o interním auditu a prostřednictvím IAS a PC a monitorování této implementace akčních plánů, že, naši, že se naše systémy dále zlepší. Já vám tímto děkuji za pozornost a samozřejmě, že jsem k dispozici a rád odpovím na vaše případné dotazy. Děkuji moc krát, pane generální řediteli, za váš velmi precizní projev. Já začnu s otázkami jakožto zpravodajka. Existují takzvané hybridní projekty DG NIR – a já s tím možná ještě nemám dost zkušeností, ale ptala jsem se zkušených a ti taky kroutí hlavou. Takže teď bych ráda od vás věděla, co to prosím vás je hybridní projekt. Já jsem to nikdy neslyšela, nemám ponětí, co to má být protože i po tom, co jsem se dotazovala, mi to zkrátka není jasné. Potom za druhé, chtěla bych se zeptat, co byste jakožto interní audit viděli jako nejpravděpodobnější zdroj chyb nebo dokonce podvodů eh, nebo nějakých dalších eh, závažnějších, dejme tomu, trestných činů? Eh, jaká oblast je nejnáchylnější. My už jsme slyšeli, že stále ještě jsou to byro, jsou byrokratické požadavky, které vedou k tomu, že jednotliví žadatelé nevědí, jaké jsou vůbec způsobilé náklady. On ten seznam je opravdu složitý. teď čně je potřeba najmout projektaty, projektanty a potom expertní konzultanty, aby zkrátka mohli jenom podat žádost. Takže mě by zajímalo, do jaké míry právě byrokracie eh, způsobuje chybovost a do jaké míry eh, odhadujete, že eh, existuje nějaká možnost potlačit eh, trestnou činnost, jako je praní špinavých peněz a korupce a střety zájmu, osobní obohacování a tak dále. Potom už jsem se ptala pana komisaře, co DG Empl, Mare a Regio eh, mají začínat s 13 různými typy chybovostí. Tak to nám opravdu velice zkomplikuje práci, eh, protože potom ta přehlednost toho, co je opravdu chyba a co není chyba, eh, kde jsou skutečně problémy, tak tato přehlednost bude pro náš výbor ještě o něco stíženější. A potom ještě poslední otázka a ta se týká eh, toho eh, sledování probíhajících případů v OLAFu, co příslušné služby dělají, aby napravili situaci, eh, pokud jde o ochranu finančních zájmů DG Batch, DEFCO, Regi, Regio a, a RTD. Interní auditní služba identifikovala dva problémy týkající se pokynů a informovanosti a uplatňování EDS e v praxi. Tak teď dám slovo SD, tam se nikdo nechce ptát, takže Olivier, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže dva příspěvky, poznámky chci vyzdvihnout, poděkovat za práci vnitřního auditu. Je to opravdu kolosální práce a to z té zprávy vyplývá. Počet těch programovaných auditů byl realizován stejně tak jako opravné kroky. To je všechno velice důležitá práce, která umožňuje napravit některé situace co nejrychleji a to daleko dříve, než se to nějakým způsobem rozšíří za rámec komise. A druhý příspěvek, první se týká globálně eh, řízení institučního, operačního. To je stále něco, co představuje určité slabiny, tam operační řízení. A já mm, chci eh, poděkovat, ehm, eh, do jaké míry komise je ochotná zlepšovat eh, tyto systémy řízení. Další se týká OLAFu. V OLAFu je zde různých citlivých informací v těch informačních systémech jeho. A servis pro vnitřní audit uznává, že OLAF uplatňuje různé osvědčené postupy, aby se zníž, snížilo riziko informační. Jasný, že, je jasné, že je potřeba zlepšit zprávu eh, obsahu v rámci OLAPu, ale táže se, do jaké míry berete v potaz eh, tedy uvědomění, do jaké míry tu existuje vědomí ehm, této citlivosti informační uvnitř OLAFu a do jaké míry už byla učiněna příslušná opatření. Děkuji. Chce se někdo další zeptat? Někdo další z kolegů? Vidím, že ne, takže eh, Petri, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem trochu váhal, protože je to mimo téma, ale teď mám možnost eh, položit otázku váženému panu řediteli, panu Krafovi a takové příležitosti musím využít. Pokud jde o velké částky, tak Velké objemy peněz procházejí komisí a sdílená zpráva, tam je to skoro 100%, ale jak, jaký je váš názor na určité záležitosti, protože vemte si to takhle. Eh, pokud se někdo zvenčí dívá na to, co tady děláme, tak eh, se mu velice špatně chápe, jak komise u všech všudy zvládá kontrolovat a monitorovat to, zdá se, finance používají podle všech pravidel. Vzhledem k tomu, že se musíte spoléhat na data z členských států. A tam je poněkud spochybnitelná transparentnost. Protože pokud to správně chápu, tak nemůžete jít hlouběji, nemůžete říct, tohle nesedí. Tohle je naprosto ústřední otázka pro daňové poplatníky. Protože jestliže informace, které dostáváte z členských států, nejsou stoprocentně spolehlivé a věrohodné, tak eh, tu visí taková hustá mlha nad vším tím, zda se prostředky vynakládají podle pravidel v celém rozpočtu. Děkuji. Takže má otázka na vás zní, přestože už jste musel odpovídat moc krát na tuto otázku, ale stejně by mě dnes zajímalo, co s tím dělat. Tak a teď dám slovo panu generálnímu řediteli, aby odpověděl. Děkuji vám, paní předsedkyně. A já bych chtěl začít tou vaší otázkou. Musím vám bohužel říct, že na vaši první otázku vám taky nemůžu odpovědět. Hybridní projekty, to je i pro mě záhada. Eh, já jsem se ptal svých asist, svého asistenta a ten taky neví. Eh, já vám slibuju, že vás budu, že se informujeme a že vám odpovím písemně. Tak to mě uklidňuje, říká paní předsedkyně. Tak jste v dobré společnosti, paní předsedkyně, a patrně v ní zdaleka nejsme sami. Tak a teď eh, přejdu k vaší další otázce, která je velice důležitá. A v podstatě se ptáte, kde je nejvyšší riziko a co dělat, eh, abychom to riziko chybovosti nějak zvládali. A tady musím říci, že naprosto souhlasím s Evropským účetním dvorem, který říká už několik let, že zdroj chyb je z velké části ve velice komplikovaných pravidlech. A e, účetní dvůr jasně říká, že když komise spolupracuje s partnery na základě pravidel způsobilosti, které jsou velice, která jsou velice složitá, tak je chybovost vysoká. A v ostatních oblastech, kde jsou platby navázány na velice jasné podmínky, které je snadné kontrolovat, je chybovost nízká. Takže tohle je důvod toho, že část eh, rozpočtu je spravována správně a chybovost je pod dvěma procenty a, druhá, a jiná část rozpočtu je stále ještě zatížená příliš vysokou chybovostí. Takže pro mě klíčem je zjednodušení, klíčem k dalšímu pokroku. A tady si myslím, že máme nyní velice dobrou příležitost. Proč? Protože Příští víceletý finanční rámec, tedy příští fáze implementace rozpočtu, se bude v nejbližších měsících dokončovat. A to zejména na straně vaší instituce, Evropského parlamentu. Takže já bych eh, chtěl apelovat jménem kolegů z komise na vás. Prosím, pomozte nám zjednodušit co nejvíce pravidla, abychom ulehčili život příjemcům eh, fondů, aby ta pravidla mohli splňovat. A potom to bude jednodušší i pro nás. Bude pro každého v systému jednodušší to kontrolovat. Myslím, že Olaf už eh, společně s partnery toho podnikl mnoho. Máme strategii boje proti podvodům. Jak víte, nový generální ředitel Olafu tu byl a hovořil o tom. Vysvětloval, co bylo zatím podniknuto a co podniknuto bude. Já si myslím, že jsme na dobré cestě a musím říci, že počet eh, případů podvodů nebo předpokládaných podvodů, které byly identifikovány externími auditory a námi, eh, je poměrně omezený. Samozřejmě eh, i jeden případ by byl příliš mnoho. Ale na druhou stranu je potřeba říci, že to riziko neignorujeme a že se snažíme ho zvládat a snížit tu úroveň na, na přijatelnou hladinu. Potom pokud jde o tu spoustu různých typů a terminologií chyb, které používají DG Ample, DG Mare a DG eh, Regio, a určitě i další generální ředitelství, já si myslím, že nejlepším vysvětlením je, že chtějí poskytnout všem zainteresovaným stranám co nejlepší informace o tom, co se děje v jednotlivých systémech. Můžete mi na to samozřejmě říci, že méně někdy bývá více. Takže po, po, že po, pokud bychom se soustředili na základní údaje, tak by se zjednodušilo jednak vaše porozumění a i naše práce, i práce účetního dvora. A já vám k tomu musím říci, že služba interního auditu se soustředuje na, dvě, na dva prvky, o kterých už hovořil komisař Ettinger. Je to tedy částka ohrožená platbou. Jaká je chybovost po té, co autorizujeme platbu a potom se soustředujeme na e, rizikovou částku u závěrky což je e, částka, která bude ilegální a nepravidelná i poté, co zapracovali naše systémy a co jsme uvalili finanční korekce a zpětná inkasa. A samozřejmě u obou těchto prvků jsou ve hře odhady. Ve značné míře v mnoha oblastech se spoléháme na data ze členských států a často základní data z členských států, například u strukturálních fondů nebo v zemědělství, jsou srovnatelná s tím, co nám říká účetní dvůr. Je to založeno na statistickém vzorku a na extrapolaci problémů, které byly identifikovány eh, napříč celou populací. Problémy začínají, a to už odpovídám vám, pane Sarvama, když členské státy neposkytují spolehlivé informace. Buď protože procedura vzorkování byla špatná, nebo že neproběhla správná extrapolace, nebo nebyly identifikovány všechny chyby. A potom se komise snaží odhadnout, jaká je reálná chybovost. Takže nahradíme ten statistický indikátor nějakým odhadem, který je založen na profesionálním úsudku. A tam se berou v potaz všechny prvky, které jsou k dispozici a z toho vzniká ta odhadovaná částka. Tohle samozřejmě není mechanický přístup, ale je to přístup, který, jak říkám, obsahuje profesionální úsudek. Pokud jde o spolupráci a o vaši otázku na IDIS, tak ano, my jsme identifikovali problémy, pokud jde zejména o znalosti kolegů, o znalosti pravidel a jak mají být implementovány, a proto jsme doporučili další školení, eh, aby byl systém zlepšen. A tyto kroky eh, jsou momentálně v procesu a bude se v nich pokračovat. A pokud jde o eh, vaše komplimenty, tak děkuji moc krát za tu eh, kolosální práci, to já s tím souhlasím. Zároveň je to důležitá práce. Zabí. Eh, a obzvlášť jste položil otázku týkající se zprávy a tady musím říci, že co se týče zprávy, která byla jakýmsi follow-upem té mimořádné zprávy, ty zvláštní zprávy, kterou účetní před, předložil před několika lety, tak my jsme vypracovali audit doporučení pro zlepšení zprávy například na úrovni Audit Progress Committee nebo analýzy rizik a několika dalších prvků. Dlužno si, pane poslanče, že všechna doporučení byla uplatnila prostřednic, uplatněna prostřednictvím akčního plánu. Ten jsme před několika týdny už uzavřeli, to znamená, že tu eh, byl jednoznačný dopad. A to tež se týká zprávy v oblasti informačních technologií, i tam jsme hodně pokročili. Zbývá ještě určitý prostor ke zlepšení, ale jsme na dobré cestě. Čili konstatování auditu byla bez vyžadování dalších kroků. A co se týče otázky, kterou jste položil vy, pane Servama. Is the money... Tedy ohledně toho, jak se kontrolují peníze, které procházejí naším systémem. Jak zjišťujeme, zda všichni dodržují pravidla, že všichni jednají efektivně a tak dále. K tomu musím říci, že to souvisí tím, co jsem už říkal předtím. A sice, když delegujeme úkoly eh, v rámci sdílené zprávy na partnery tam venku, musíme jednat jinak, než když aplikujeme eh, v, v přímé zprávě eh, ty výdaje na naše vlastní, no, naším vlastním jménem. Je potřeba vytvořit dohledový a kontrolní mechanismus, abychom měli jistotu, že kdykoliv je nějaký problém, můžeme učinit příslušné kroky a nakonec, pokud by systémy nezafungovaly, pokud by stále vykazovaly slabiny, pak bychom museli uvalit finanční korekce. A já vás mohu s radostí informovat, že například teď jsem pozván, abych hovořil příští týden v Záhřebu kde se sejdou eh, homologové eh, oblasti soudržnosti, eh, budou se diskutovat o tom, jak implementovat evropský rozpočet v oblasti soudržnosti. Budou diskutovat o tom, co se dá dělat a jak zlepšit systém. Vzhledem k tomu, že pan generální, generální tajemník si sedá, tak já bych chtěl upozornit, že se právě teď ptám na něco, o čem já ani vy vlastně nic nevíme. A to je právě ten problém. Pokud nevíte, že v členském státu X jsou data vědomně nebo nevědomně například zařazená do jiné kategorie, než kde mají být, tak už v tuto chvíli vzniká nepravdivá informace a když se dostane k vám, tak vůbec nevíte, že není pravdivá. A to je ten skutečný problém, o kterém mluvím. A který mě rok za rokem zaráží. Vy na to patrně nemáte dnes odpověď. Kdybyste měl, tak bychom se nad tím vůbec nemuseli zamýšlet. Tak já bych to ještě chtěla doplnit, pane Grafe. Tady se neustále naskýtá otázka, že se tady vlastně točíme v kruhu. Točíme se v kruhu, protože máme tu chybovost která se nemění zas tak konsekventně, jak bychom eh, chtěli. Eh, nastávají potom korektury, to je v pořádku, ale nakonec eh, se stává, že peníze nedoputují do zamýšleného cíle, ale že je potom musíme vlastně dostat zpátky prostřednictvím pokud členským státům. A já bych se chtěla zeptat, v příštím víceletém finančním rámci, já vím, že je to kacířská otázka, ale stejně ji položím. Máme národní obálky a když tam zjistíme, že chybovost v určitých oblastech, to by se ještě muselo definovat, překračovala 3-4%, tak nedávalo by potom smysl, aby eh, přišel do hry kvalifikovaný personál na úrovni Evropské unie a vstoupil do toho, protože potom by bylo jistější, že eh, peníze se dostanou do cíle až k žadateli. Protože eh, tady máme, to, to je třeba 4-5 let za sebou ta stejná země a to je zkrátka špatně, takže proto se ptám takhle na rovinu. Eh, děkuji za doplňující otázku, paní předsedkyně, a děkuji také panu Sarvama za otázku. Systémy, které komise implementuje, spočívají v tom, že kontrolujeme, zda data, která nám dávají členské státy, jsou správná. Pokud nejsou správná, tak musí být učiněna opatření. A pokud jde o tu víceletost, tak ono se to neděje vždycky v jednom roce, ale v rámci více let, tam se dá dospět k dobrým výsledkům. A já vím, že jsme pod časovým tlakem, takže jenom velice krátce, paní Holmajer. Prosím, eh, podívejte se na zprávu o ročním managementu a výkonu. Tam je eh, kapitola o ochraně evropského rozpočtu. A tam je krásný přehled eh, finančních korekcí, Eh, pro každý členský stát v oblasti sdílené zprávy eh, prostředků a také eh, kolik to dělá v celkových částek, případně jakožto podíl objemu plateb. Tak už tam máte určitý indikátor rizika. A vy, jakožto politička, máte potom možnost se zamýšlet nad opatřeními, a žádat nás, abychom prověřili, zda vašimi navrženými opatřeními je možné dosáhnout zlepšení ale myslím si, že pan komisař zmínil ten počet programů. Já si myslím, že je nerealistické si myslet, že e, evropští úředníci by mohli nahradit národní úředníky a lépe obhospodařovat peníze. E, proto, a tím se vracím k panu Sarvama, e, myslím si, že není žádná jiná alternativa, než skutečně eh, kvalitní monitorovací systém a auditní systém, který by se staral o to, že členské státy eh, dělají, co dělat mají. Nejenom v oblasti eh, legálnosti a v regulérnosti, ale taky v oblasti statusu výkonnosti, který bude čím dál důležitější. A e, je potřeba si uvědomit, že pokud v obou oblastech členské státy nebudou hrát podle pravidel a pokud buď účetní dvůr nebo my najdeme e, nějaké problémy, které oni neidentifikovali, a nebo kdy dokonce předstírali, že podávají správné informace, když ve skutečnosti správné nebyly, tak se budou muset obávat finančních korekcí. Takže eh, má to určitý preventivní účinek, který se může používat při implementaci programu. Děkuji vám moc krát. Já děkuji eh, moc krát vám, eh, my se vám ještě určitě ozveme. Eh, já, jsem, já si nemyslím, že bychom měli snad posílat evropské úředníky, protože jejich počet je také samozřejmě značný. Každopádně děkuji vám moc krát a těšíme se na shledanou a na další hovory s vámi. A nyní tu vítám pana generálního tajemníka Klause Veleho a mám radost, že máme možnost vést s ním výměnu názorů. A Naším zpravodajem pro, pro absolutorium 2017 eh, je Tamáš Dojč a eh, já ho nejdřív poprosím, aby si vzal na chviličku slovo a potom hned dám slovo generálnímu tajemníkovi. Ta, takže eh, zpravodaj předává slovo rovnou panu generálnímu tajemníkovi a ten má tedy nyní slovo, prosím. Já, herzlichen Dank. Já mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Možná několik slov úvodem k vývoji v tématech, eh, která tento výbor eh, zajímala již v minulosti. Eh, věci, které jsou, myslím, důležité pro vaše jednání, které se objevily v posledních měsících. Za prvé, často jsme hovořili o veřejné práci parlamentu, o strategii, o výdajích na volební boj. Myslím, že můžeme být velmi spokojeni, že došlo k sníž, zvýšení volební účasti 8,5%, o 34 víc, eh, milionů Evropanů eh, se více účel, účastnilo, tentokrát jich bylo 202 milionů celkem. Eh. Měli jsme eh, dvojmístný eh, přírůstek prakticky ve všech velkých členských státech a jedno číslo, které je mimořádně uspokojivé a které také eh, zapadá do naší strategie, účast velmi mladých voličů, kteří, která byla posledně jenom 21% a byla vždycky špatná a zvýšila se téměř na 40%. Takže ty snahy, které jsme odváděli právě v této oblasti, i tady eh, přinesly plody. Eh, samozřejmě občanská společnost se angažovala mnohem silněji, například eh, při z zápasu Bayernu Mnichov byla vždycky zobrazena, že zítra jsou evropské volby a také tam byla tam taky modrá barva a 1860 jako jejich a současně naše a, a také a, jsme psali e-maily, vy jste říkali, že hodně lidí chce být aktivních, ale ne všichni nakonec byli, ale na náš reklamní spot se nakonec kliklo 140 milionů krát, a takže a myslím, že jsme přispěli k vyšší účasti ve volbách. Potom k tomuto tématu patří také zvláštní zařízení v tomto roce 2019 eh, Čekáme asi 200 tisíc návštěvníků v domě eh, evropské historie. Eh, už je to u TripAdvisoru 12. atrakce v Bruselu zase ze 400, ze 400 takže kvalitativně se velice uchytila. Potom Experience Europe v Helsinkách od začátku prosince minulého roku eh, měla 100 tisíc eh, návštěvníků ve velmi malém prostoru, tedy eh, takže i tady se zdá, že se to osvědčuje. Samozřejmě v administrativní oblasti je tady spousta věcí, které jsme museli zajistit, noví asistenti, v současné době jich asi, máme asi 1800 eh, smluv uzavřených, což je také eh, obrovská zátěž pro příslušné služby. Pokusili jsme se zajistit eh, dostatečnou flex, dodatečnou flexibilitu mm, a Hmm, to i dvěma platbami přes během měsíce, tak aby lidé nemuseli čekat celý měsíc na peníze, když jsou noví Potom máme eh, místních asistenty, eh, těch je asi 1200, eh, plus poskytovatele služeb a další smluvní agenti. A potom tady je také důležitá věc. Váš výbor hodně tlačil na to, abychom se zajímali o bývalé ABA, kteří nedosáhnou 10 let na penzijní právo, na penzijní nárok. Zatím máme tři lidi, u 160 jsme eh, nalezli řešení nějaké krátkodobé eh, smlouvy a tak dále. Takže z těch 160, eh, kromě tří, jsme našli řešení, tak aby dosáhli na penzi. Myslím si, že to je nad rámec toho, co jsme čekali a co čekala řada poslanců. Čili myslím, že tady se nám podařilo zajistit dobrý výsledek. Potom eh, v eh, létě, které bylo svázané s velkou eh, zátěží, jsme hodně proměnili situaci mm, předsednictví, tedy kanceláří. Ve Štrasburku mají všichni dodatečnou kancelář, takže se nemusí dělit už s asistenty, což je důležité pro zajištění slušných pracovních podmínek. To umožnilo to, že zpráva teď už zabírá o 400 kanceláří méně a Eh, otevřené prostory jsme předělali a také jsme ušetřili u komisa u rady, eh, což samozřejmě nebylo, eh, se nesetkalo s oblibou u rady ani u komise. A také v Bruselu jsme u všech poslanců dali eh, tedy i jednu kancelář pro poslance a dva pro, dvě pro asistenty v Bruselu. Také probíhá intenzivní renovace 2400 modulů. Eh, byla intenzivně zrenovována během letní pauzy a já bych eh, všem zúčastněným zaměstnancům srdečně poděkovat za tuto práci protože pro zaměstnance to znamenalo, že neměli v létě pauzu. Byl tady jaký nový mobiliář eh, pořízen. Eh, eh, Snažili jsme se, aby to nebylo luxusní, ale funkční. Ale myslím si, že je to výrazné zlepšení oproti tomu, co bylo dřív k dispozici a od listopadu se to může také individualizovat podle přání poslanců. Ne všichni chtějí tady kancelářský stolek k konverzaci v rohu mít, takže Ehm, budeme zjišťovat, jaké jsou potřeby a postupně to budeme tedy individualizovat eh, ehm, v rámci nějakého elektronického katalogu. A jak říkáte, eh, zařizovali jsme ty kuchyňky a, a mm, konferenční stolky a mm, to zásadně by mělo usnadnit eh, práci eh, eh, poslanců. I Brexit ve správní, i ve správní rovině se nám to promítá. Ke konci mandátu jsme museli nasadit určité restrikce. Teď nevíme, jestli pro britské poslance bude konec mandátu nebo ne. Necháme to flexibilní, ale znamená to, že už víckrát jsme to tady museli eh, přizpůsobit a možná doufajme eh, 31. Eh, října to zase budeme přizpůsobovat dále, takže bližší poslanci eh, eh, opravdu eh, se pouští do svého mandátu za stížených podmínek a po administrativní stránce my se pokoušíme pravidla uplatňovat flexibilně tak, aby oni mohli fungovat. A poslední věc, nově zvolené předsednictvo, polovina členů předsednictva je nových, má klauzovní zasedání 3. a 4. října a spousta z těch věcí, které probíráte vy, budou oni probírat také, takže si můžou udělat takový pracovní program, aby se dohodli na velkých prioritách tohoto eh, legislativního období a na dodělání toho, co eh, zbylo z předchozího období a mohli se do toho pustit. Děkuji. Děkuji vám. A teď dám eh, slovo panu zpravodaji Dojčovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji, pane generální tajemníku. Podzim stojí za dveřmi. A nový mandát tedy a nás čeká, ale letos to také bude tak, e, že se budeme setkávat častěji e, s panem generálním tajemníkem já bych vám rád srdečně poděkoval eh, za vaše zprávy a za vaše ústní vysvětlení. Eh, jednou větou, eh, řeknu to velice stručně, o co tady jde. Evropský parlament a náš výbor hlasoval o absolutoriu 2017. Evropský parlament jej tedy schválil a to absolutorium udělil a, a, a sformuloval doporučení a pan generální tajemník teď podává zprávu o naplňování těchto doporučení. Ovšem brzy eh, dojde eh, k eh, tomu, že budeme projednávat zprávu o udělení absolutoria za rok 2018 a pak bude nové řízení ISIS a zase eh, bude mít desítky otázek na pana generálního tajemníka a proto eh, se velice těžko eh, vymezuje, co máme zařadit do 2018, do, do absoluty 2017 a 2018 a proto budu postupovat pragmaticky. Rád bych se vyhnul tomu, abychom eh, hovořili eh, nejdříve o roce 2018, eh, takže se zeptám na dvě konkrétní věci. První otázka. Nás poslance to nějak nenadchlo a nechci si stěžovat, ale je velice důležité, Eh, pro eh, hospodárné eh, nakládání s prostředky toto. Měli jsme starou cestovní kancelář, teď máme novou, bylo tady výběrové řízení. A tato nová cestovní kancelář, no tak Mm, mírně řečeno, neslyšel jsem žádné pozitivní eh, reakce ani od asistentů, ani od poslanců a vycházím z toho, že totež stojí teď eh, parlament eh, víc než všechny ostatní. Musíme platit víc. Vypadá to tak, ale platíme to peníze daných poplatníků a to nesmíme zapomínat. A vypadá to teď tedy tak, že teď vydáme za to tež eh, eh, větší, eh, více než na trhu. A na, na trhu nedošlo k takovému nárůstu cen. Pane generální tajemníku, mm, byla minulá cestovní kancelář efektivnější, pokud jde o nakládání z prostředky daných poplatníků nebo ne? Máte o tom nějaký přehled? Druhé téma je takový evergreen. Já jsem eh, jako mladý člověk vyrůstal v Maďarsku eh, v plánovaném hospodářství. A teď jsem eh, velký fanoušek svobodného trhu a konkurence, ale přesto musím říci, že všechny hotely eh, eh, ve Štatsburku vědí přesně, kdy eh, zasedne Evropský parlament ve Štatsburku a vypadá to přesto tak, že hm, během plenárního zasedání vždycky ty pokoje stojí třikrát víc než kdykoliv jindy. Ano, já to samozřejmě chápu, ale úřední stanovování cen a tak dále. Ale zaměstnanci parlamentu, eh, zaměstnanci dalších úřadů, kteří se účastní plenárního zasedání, no prostě eh, jejich eh, cetovní výlohy se platí z prostředků daňových poplatníků. Hotel, který stojí normálně 80 eur, stojí během zasedání 200 eur. A my to musíme platit. Ano, samozřejmě. My respektujeme svobodný, vo, volný trh a hospodářskou soutěž, ale musíme se zamýšlet nad tím, jestli nemůžeme přijmout nějaké kroky, abychom zabránili tomu, mm, abychom tedy se postarali o to, abychom, aby nás e, neoškubávali. A Samozřejmě nechci uh, útočit na provozitele hotelu ve Štrasburku, ale já osobně si obyčejně uh, uh, zamluvím uh, pokoj na německé straně Rýna. Tam tahle, uh, ten nárůst nebývá. Děkuji Tamáši a rovnou dám slovo panu generálnímu tajemníkovi. OK. Um, Der Berichterstatter da hat darauf hingewiesen, dass er zu Evergreens gefragt. Spravodaj se ptal na určité uh, Evergreeny, to můžu potvrdit. Tak nejprve uh, cestovní kancelář. Cestovní uh, kancelář uh, je nyní to Carlson Bagony, předtím to byla jiná firma nyní, ale to je Carlson Bagony a uh, s novým postupem eh, byly uloženy cestovní kanceláři eh, nové úkoly, například eh, být otevřena přes poledne, potom je tu takzvaný ticket tracking, což je možnost bez papírových podkladů dosáhnout vyučtování eh, cestovních nákladů a potom 24-hodinová podpora v nouzi. Eh, přesto vždycky je to tak, že při změně cestovní kanceláře nastanou i nějaké problémy. Eh, částečně jsou pracovníci ti samí, částečně jsou noví Eh, na které, si, na které si musíme zvyknout, ale ti, kteří jsou stejní, kteří už pro nás pracovali předtím, si musí eh, zvyknout při nejmenším na nové IT prostředí. Souvisí s tím školení, eh, které proběhlo před předáním práce v prosinci, ale z, problémů, z praxe vyplynula celá řada problémů, kterými momentálně trpíme. Přesto je to tak, že míra stížností, které jsou pravidelně podávány, eh, tedy eh, ta tedy těch, kteří jsou dnes spokojení a formálně si stěžují, tak ta míra je stále stejná a sice 0,04 transakcí. Takže tady nemůžeme konstatovat, že by v porovnání s předchozím poskytovatelem služby došlo k nějakému zhoršení. Kromě toho e, jsou tu ale další problémy, o kterých jste hovořili, a sice, že čím dál častěji e, provozovatel e, cesty, tedy přepravce nebo aerolinka vlastně nabízejí služby přímo nám. Vypadá tím tedy prostředník, není to přes cestovní katalog nebo něco podobného, mohou to nabízet výhodněji a proto čím dál častěji nacházíme eh, cenové nabídky, které jsou výhodněji, výhodnější. Často to souvisí s tím, o jaký druh eh, jízdenky jde, občas jsou to i storno podmínky, které jsou odlišné od toho, eh, jaké jsou jindy. To je věda sama o sobě, ale souvisí to také s tím, že mnozí Mnozí eh, přepravci eh, potom eh, jdou cestou přímého marketingu a ušetří si náklady pro prostředníky a pro cestovní kanceláře a na internetu se dají najít levnější nabídky. Pokud jde o hotely ve Štrasburku, tak celkově nabídka hotelů ve Štrasburku, pokud jde o kvantitu, je zvýšená, zvýšila se takže to si my myslíme má pozitivní vliv na ceny, e, ale stále tu zůstává problém e, s hotelovými cenami ve Štrasburku, ten nemizí, protože je to v podstatě takový půl tržní ekonomiky. Když je poptávka vyšší, tak e, ceny samozřejmě vzrostou a to platí i pro naše plenární týdny. O tomto tématu jsme mockrát diskutovali se štrasburskými úřady a už rok se konají právě pravidelné schůzky místopředsedů se štrasburskými úřady a také jak, se, jak s městem Štrasburg, tak s regionem štrasburským. A štrasburské orgány se zavázaly provést takzvanou studii proveditelnosti. Zda není možné eh, Mm, uskutečnit nějaký velkonákup hotelů, nějakého kontingentu hotelů eh, přímo Evropským parlamentem, který by byl potom přeprodáván dál námi, což by mohlo ceny trochu snížit. Výsledky zatím nemáme, ale úsilí v tomto směru podnikáme. Takže to byly první dvě otázky. Teď dáme slovo stínovým zpravodajům. Paní Grapíny bude další za SD. Já vám děkuji, paní předsedkyně. I já si přeji... Budu hovořit rumunsky, takže ano. Takže i já vám chci poděkovat, pane generální tajemníku, a chci poděkovat za to, že jste si na nás udělal čas. Těší mě také to, že na výboru konce bavíme i o dobrých věcech, které se povedly. Já už jsem v druhém mandátu. Vím, jaké věci se vám podařilo vyřešit Některé z nich jste dokonce zmínil a předložil. Kolega zpravodaj tady vyjasnil některé věci, eh, s kterými souhlasím, ale ještě bychom mohli vyjasnit další věci. Eh, a to v první řadě. Musím začít tím, tedy vyzdvihuji, že sekretariát má nyní trošku vyrovnanější genderovou politiku, eh, to jakožto žena vítám, uvidíme, jak to bude dál, jak se to bude vyvíjet dál, jestli rovnováha mezi eh, muži a ženami bude takto se vyvíjet slibně i nadále. Já myslím, že je to dobrá věc a za to vám eh, předem děkuji. Chci podtrhnout také to, protože jste hovořil o modernizaci například našich kanceláří, ale nedotkl jste se změny jedné velice důležité věci, a to je veřejný site parlamentu. Pracujete na modernizaci eh, tohoto sajtu, protože já vím, že jakožto kolegové, potřebujeme modernizaci, dále by, mohli bychom zlepšit například plánování hlasování a tak dále. Čili plánujete i nějakou modernizaci v tomto smyslu? Určitě jste zjednodušil i proces ehm, náboru a rekrutování nových zaměstnanců, ale také by bylo dobré změnit eh, ten manuál pro platební agentury. To by bylo dobré, protože tato příručka pro platební agentury, tak to budou mít všechny platební agentury ze všech členských států. A pokud to bude stejné, tak zabráníme nějakým neschodám. Prevence je vždycky lepší než náprava, stojí to méně. A ještě bych se chtěla vyjadřit k problému stážistů. Hovořili jste o asistentech, ale máme i stážisty. A mě by zajímalo, protože naše, naše skupina je znepokojena trochu třeba tím, že to stážisté v podstatě nedostávají žádný, žádné peníze předem, nemají žádné zálohy a třeba v kantýně, tak i když se říkalo, že se výdelně, že bude jakási rozmanitější nabídka, tak se zdá, že to není příliš diverzifikované a přitom ceny rostou. Takže to jsou věci, které mohou uh, rovněž lidem hodně určovat život, životní podmínky, celkový rozpočet pokud platíme více, tak by bylo dobré, aby se zlepšila i nabídka a její rozmanitost v jídelně. A další věc, která je důležitá pro nás, pro všechny, a to je bezpečnost. Máte na zřeteli tuto záležitost jistě na to máte experty, ale v tomto novém mandátu se chci zeptat, jestli existují nějaké diskuze o možnosti nějaké zabezpečené aplikace interní, a teď nebudu hovořit o cestovní agentuře, protože o to tomu už se vyjádřil kolega zpravodaj. Ale spíš taková probléma eh, sociálního charakteru, konec konců patřím k SAD. U nás eh, v rámci frakce se hovořilo o tom, o problematice žen, poslankyň s dětmi, chtějí je dát do jeslí nebo do školky, a možnost eh, vození eh, do školky, případně vozidly parlamentu. Chci se zeptat, jestli ehm, nabízíte takovou možnost nějakých úhrad a nebo pomoci. A dále ukončování ehm, kontrakt, tedy vyřešení kontraktů. Někteří zatím nedostali ani euro po té, co jim doběhla smlouva měli přerušení zdravotního pojištění, takže ti to bývalí poslanci, kteří hráli důležitou roli pro fungování našich kanceláří, myslím, že s nimi možná není zacházeno úplně s, dotat, s dotatečným respektem. Myslím, že bychom měli to do budoucna změnit, aby požívali určité eh, ochrany ještě po určitou dobu. A ve, jakožto eh, zpravodajka stínová jsem si jistá, že vy i vaši kolegové, kolegové z, z výboru KONT, že vyřešíme, přispějeme k vyřešení aspoň některých z těchto problémů. Děkuji. Děkuji kolegyni Grapini, která je zpravodajkou eh, eh, za rok 2018 eh, a nyní má slovo pan Boje. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane generální tajemníku, za vaši přítomnost. Takže to, co tu řešíme, se týká absolutoria vlastně za rok 2017. To je dost daleko v čase. Pro mě, vzhledem k tomu, že jsem nový poslanec tohoto parlamentu. Ale i já bych na vás měl hodně otázek týkající se fungování našeho parlamentu, ale nejsem si jist, jestli to je přesně na pořadu dne. A v kvalitě kvestora tohoto parlamentu myslím, že budu mít možnost se vás dotazovat podle potřeby i v průběhu zasedání. Takže teď se omezím na specifická témata absolutoria na rok 2017, i když všechny otázky, které nadnesli kolegové, se velmi často zmiňují v tom, co nám e, kladou další. Ganz herzlichen Dank. Äh, äh, Děkuji, pan kolega Freund, stínový zpravodaj za zelené. Děkuji moc krát, pane Vele, že jste zde. I já mám pár evergreenů, ale taky pár nových věcí na seznamu otázek. Chtěl bych začít eh, paušálem na obecné výdaje. Eh, parlament po dlouhém burcování eh, v minulém období změnil pravidla. Když já jsem přišel jako nový poslanec, bylo mi navrhnuto, Eh, abych si nechal vyplácet eh, tento paušál na eh, oddělené konto, což dříve nebyla povinnost, ale já bych se chtěl zeptat, máte k tomu čísla, kolik poslanců se k tomu skutečně zavázalo, nebo kolik to v praxi udělalo, tedy že, že by si zřídili separátní konto na paušál na obecné výdaje a na cestovní náklady a na plat? A jaký z toho máte dojem? Eh, jak bude moci probíhat eh, nějaká kontrola eh, dokladů v budoucnu, podkladů, jak to bude fungovat. A druhá otázka se týká dobrovolného penzijního fondu. Podle mých posledních informací v velice blízké budoucnosti se dostaneme do situace, kdy se tento fond vlastně zhroutí Eh, už učinilo byro nějaké rozhodnutí v prosinci 2018, ale pokud to správně chápu, nestačí to k tomu, aby byla jistota, že v budoucnu budou problémy vyřešeny. Takže co dělat a jak se postarat o to, aby evropští daňoví poplatníci eh, nemuseli se dostat do té mizérie, kdy budou muset posílat další dodatečné peníze proto, že byla učiněna špatná investiční rozhodnutí, Eh, poslanců, kteří mají poměrně eh, dobré penzijní nároky už nyní. Potom eh, další bod se týká toho, že teď máme nové legislativní období a velký počet poslanců, kteří se vystřídali a místo nich přišli noví. Jsou to asi dvě třetiny. Kromě toho se v minulém legislativním období změnil jednací řád a mají být hlášeny Evropskému parlamentu eh, následná zaměstnání. Eh, už takovýto proces probíhá, už bývalí poslanci oznamují, eh, jaké je, jakým novým činnostem se věnují a při, upom, jsou upomínáni poslanci, že tuto povinnost podle jednacího řádu mají. A to tež se týká zaměstnanců, kteří odešli, i oni mají podle služebního řádu Evropské unie e, možnost e, v případě, e, kde by mohly vzniknout střety zájmu, podat nějakou námitku, pokud jde o nové zaměstnání. Což se může vůbec stát jenom tehdy, když parlament vůbec ví, jaké nové zaměstnání tito bývalí úředníci mají. Takže i tady mám otázku, ptá se jich na to někdo, oznamují to nějakým způsobem a jak se přesně rozhoduje o tom, kde můžou vzniknout střety zájmů a kde ne. A poslední otázka, kterou tady mám, je taky otázka, která se týká střídání poslanců. Dnes ráno jsme diskutovali o, nebo, nebo zamítli jsme opakovaně absolutorium pro EASO, tedy Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu. Našemu výboru se doneslo, že byl suspendován jeden vysoce postavený funkcionář ve vedení, nebo že je proti němu vedeno e, příslušné řízení e, kvůli e, určitým přestupkům ve vedoucí funkci a tento bývalý zaměstnanec pracuje nyní tady v Evropském parlamentu. A mě by velmi zajímalo, jestli můžete rozptýlit tyto pochybnosti a pokud ne, tak eh, jak s tím budete zacházet? Jak je možné, že lidé, proti kterým je takto vedeno řízení, mohou mezi mohou zkrátka přejít z jedné evropské instituce do jiné a tím pádem nečelí správným následkům. Děkuji. Tak necháme pana tajemníka odpovědět, protože těch otázek je poměrně mnoho, tak možná to pro vás bude jednodušší, než potom odpovídat na jednou. Tak prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve k té otázce paní Grapíny. K otázce eh, rovnosti pohlaví, tak tady jsme se, myslím, zásadně zlepšili. Eh, mém nástupu do úřadu eh, jsme měli 21% eh, vedoucích pracovnic, teď už jsme na nějakých 40, takže tam je dvojnásobek a to znamená, že v poslední době jsme jmenovali víc vedoucích pracovnic než pracovníků, protože jinak bychom nedobrali se tohoto čísla. Takže to je jeden způsob. U ředitelek tam máme 37%, eh, na konci legislativního období to bylo 35%, nebo cíl byl 35% ke konci legislativního období a bude mít možnost eh, to dále narovnávat. Takže já si myslím, že ten cíl 50% u ředitelek dosáhne mimo je realistický na konci tohoto období, ale samozřejmě záleží také na rozhodnutí předsednictva, protože předsednictvo a eh, Eh, dělá tyto nominace. Eh, zaostáváme u eh, generálních ředitelek. Tam jsme dokonce zaznamenali po té, co nám několik ředitelek odešlo, mm, pokles, protože nebyli nahrazeni muži. Mm. Potom vyšší vedení bude mít druhou generální ředitelku, abychom se postarali o to, aby eh, tady byl neustále eh, zastoupení a aby eh, se tady nemuselo argumentovat neustále z menšinové pozice. Pokud jde o webové stránky, tak ano, máme obrovskou webovou stránku a právě protože je tak velká a podrobná, tak je poměrně obtížné ji prohledávat. Důležité je, abychom i při hledání eh, Googlem eh, vycházeli lépe. Generální ředitelství pro komunikaci v minulém roce tady dělalo hodně eh, práce a když zadáme klíčové slovo, tak nechceme parlament nacházet na mm, třetí nebo čtvrté stránce, ale na první stránce někde nahoře. Souvisí to také s tím, jak jsou tyto stránky přesně označeny. Na začátku nového období eh, se budeme eh, dále snažit eh, se zde také ještě zlepšit. Potom další informace k těm počtům míst, tak to je dobrý nápad. Problém je, že se pohybujeme v 28 různých právních systémech. Takže jsou některé věci pro místní asistenty, které jsou nám společné, ale spousta věcí, které eh, se, se liší. A to mm, nějaký takový eh, omezený, tedy eh, obecný přístup hodně omezuje. Ale to, co máme, tak to rádi dáme k dispozici. Pokud je o, o, o stipendisty, tak tak tam je možné, aby dostali eh, stejně jako asistenti příplatek na cestu. Oni často samozřejmě mají jenom velice omezené finance, takže je to logické. Hmm. Máme pro ně také eh, jako dříve pro stážisty tedy eh, příplatky v, ideálně ve Štrasburku i v Bruselu. A bavíme se o tom, jestli to lze ještě nějak jako rozšířit. Musíme zjistit, jestli to bude možné ale takovýhle systém už je tedy zabudován do stavajících pravidel. Pokud je o bezpečnost, tak jsme to udělali hodně v oblasti fyzické bezpečnosti. Interaktivní aplikace, to je třeba přepracovat. Tam jsem trochu skeptický, pokud jde o naše e, možnosti nabídnout e, naprosto bezpečný instrument, ale určitě e, nestojí nic v cestě tomuto přeskoumat pokud jde o služební cesty e, e, a školku, tak e, pan kvestor Boje tady, kvestoři už se o tom bavili a jednou už jsme to zařadili na podruhé na říjnové zasedání a to, že to kvestoři už podruhé projednávají, ukazuje, že se to bere opravdu vážně. A je to považováno za skutečný úmysl. Pokud budeme vědět eh, přesně, jaké, přesně jaké jsou eh, problémy tam u těch eh, zaměstnanců, tak když mi řeknete, jaké jsou přesně, jak to budeme moci, moc řešit ten jednotlivý, ty jednotlivé případy. Pan Freund se ptal na spoustu věcí. Nejdříve k tomu všeobecnému výdajovému paušálu. V tuto chvíli ještě nemáme čísla o tom, kolik poslanců si zřídilo zvláštní konto. Nemáme tomu žádný statistický údaj. K tomu nemáme tedy žádná data. Ale samozřejmě eh, časem, eh, budete mít zájem o tuto otázku, tak eh, to budeme moci zjistit. Ten všeobecný výdajový paušál po reformě to, byla to intenzivní debata na prezidiu a bylo to politické rozhodnutí. Zůstal z toho paušál, paušální částka, to znamená, že není třeba e, jednotlivě e, vykazovat e, položky z něj vydávané. Čili jsme u starého systému víceméně s některými změnami směrem k dodatečné transparentnosti a to na základě intenzivní debaty na, prezident, na prezidiu. U penzijního fondu Prezidium na můj návrh eh, přijalo dvě opatření. Za prvé navýšení penzijního věku z 63 na 65 let a za druhé eh, zavedení 5% odvodu, čili takového mimořádního příspěvku, eh, který příjemci důchodu musí učinit Obě opatření eh, jsou v současné eh, době napadána a postiženými bývalými poslanci před soudem, čili se zkoumá, do jaké míry eh, parlament mohl takto postupovat Něco podobného jsme dělali před deseti lety a, a tehdy to bylo soudně přeskoumáno a tehdy a eh, soud potvrdil všechna rozhodnutí předsednictva eh, jako přiměřená. Jestli to tentokrát bude znova, tak to tak je to otázka. Posledně nám Evropský účetní dvůr potvrdil, že vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečný důchod a ne o eh, první eh, základní důchod eh, starobní, že se to netýká eh, z pravidla celé kariéry, ale jenom části životní, života a prác, pracovní doby, tak toto lze krátit. Ovšem otázkou je, kde je ta hranice. Naše vlastní právní služba se tím intenzivně zamývala a víme tady v současné, v současné době, nevíme tedy, jestli jsme už dosáhli té hranice, nebo jestli jsme ještě nedosáhli. Nebo jsme, jestli jsme ji dokonce překročili. Ve chvíli, až budeme mít rozhodnutí eh, soudního dvora i k těmto opatřením, budeme moci lépe odhadnout, jestli jsme eh, vyčerpali své možnosti nebo nikoli. A eh, v takovém případě, jestli bude moci předsednictvo přijímat ještě další opatření a nebo a jestli naopak se potvrdí, že možnosti, které parlament e, měl, už byly přečerpány. A jestli ta opatření nejsou tedy e, v e, pravoplatná a to je teď spra, s, sporné a budeme se orientovat, jestli můžeme jít dále v těchto věcech, anebo jestli ty právní možnosti už jsme vyčerpali plně. A já vycházím z toho, že až bude mít k dispozici toto rozhodnutí, tak se předsednictvo bude znovu zabývat touto otázkou a zjišťovat, jestli bude moci přijmout další opatření. V každém případě je jasné, že i když eh, by bylo přijato další opatření, to znamená, že kdybychom například zmrazili eh, plnění, to byla ta třetí varianta, kterou eh, předsednictvo, která byla předsednictvu předložena, čili kdybychom dokonce ukončili nějaké plnění, nebo uzavřeli nějaké plnění, tak eh, bychom tím ještě nepokryli eh, penzi, deficit penzijního fondu. Ale eh, vstupem statusu poslanců v platnost jsme tedy jednali a před, to byl stav před rokem 2009, kde nebylo jednotné zabezpečení, ale národní zabezpečení a toto zabezpečení bylo někdy také mimořádně omezené v některých členských státech. Od roku 2009 to tedy bylo uh, uh, ošetřeno na uh, dodatečné členy. Ale v každém případě uh, zůstane výrazný deficit. A tady je odpovědnost Evropského parlamentu nakonec uh, pokrýt ten deficit ze svého rozpočtu. Tak to vnímá i naše právní služba. U otázky eh, plné zaměstnanosti nebo následného eh, zaměstnání eh, zaměstnanců máme různé systémy. Buď jsou to bývalí vedoucí pracovníci, úředníci, kteří mají eh, takzvané ochlazovací období, tu karenční eh, dobu. Eh, nikoho tam teď nemáme v takovéto fázi, kdo by nám ohlásil nějaké následné zaměstnání. Obyčejně nám tady lidé pracují až do důchodu. Ale máme tady mimořádný případ u asistentů. A asistenti, když je tady střed zájmu, mají povinnost jej hlásit. To znamená, nejsme v situaci, kdy nám každý uh, sděluje, kde je teď činný. Ale když uh, zahájí činnost, která by mohla vést ke středu, eh, střetu zájmu, tak to bývalí zaměstnanci nebo asistenti uh, mají povinnost to hlásit. Měli jsme několik případů, kdy uh, bylo provedeno takovéto hlášení, my jsme to potom přeskoumávali a také jsme, nebo vím o jednom případů, nebo o několika případech vlastně, kde jsme odmítli eh, souhlas s touto činností, protože tam eh, byl střed zájmu mezi tou mm, činností, která byla vykonávána zde a tou, která měla být vykonávána nově u toho dotyčného. Eh, k zaměstnancům kteří pracují v azylovém řízení, tak to je otázka statutu. Pokud je někdo úředníkem Evropské unie a jenom eh, dočasně eh, působil eh, v nějaké jiné instituci, tak samozřejmě má právo se vrátit na svoje původní místo v jiné instituci. A otázkou je, jaké Eh, přestupky eh, udělali, jestli jsou disciplinárně relevantní nebo ne, ale eh, nikdo kvůli předpokládanému přestupku nebude vyloučen ze služby. Čili se může stát, že lidé, kteří tam už působili, opravdu mohli znovu dostat zpětně to místo. Pokud tam bylo nějaká porušení služebního řádu, tak Eh, si je třeba eh, vyčkat na konec toho řízení. Eh, tak samozřejmě, pane kolego, budete moci klást dodatečný dodatečné dotazy, ale ta disciplinární řízení se, tedy, tedy běží a dokud běží, tak nelze preventivně prostě někoho vyhodit z úřadu. Tak prosím. Jenom stručně dodatečná otázka k eh, hlášení těch plně zaměstnaných eh, poslanců, kteří odešli. Jestli se to nějakým způsobem eh, sleduje u těch kolegů, kteří odešli to zaměstnání, které nastoupili. Ne, o tom já nevím. Protože podle jednacího řádu, tak jak byl změněn v roce 2018, je, že následná činnost má být hlášena parlamentu. A to jsou dvě odlišné věci. Poslanec hlásí, nebo jestli eh, se zpráva eh, na to eh, systematicky ptá. Ale já to ověřím. Dobrá, tak kolegyně si, nevím, jestli jsem to vyslovila správně. Um, thank you very much. Děkuji, pane generální za to, že jste s námi dnes. Jakožto nová poslankyně bych ráda vznesla některé otázky, na které jsem narazila v uplynulých měsících a které bych ráda vyjasnila. Takže za prvé, každý měsíc celá eh, flotila automobilů jezdí do Štrasburku, aby tam byla k dispozici, ale pouze s jedním řidičem. Ale naši lidé, zaměstnanci a další rovněž cestují do Štrasburku a oni nemohou použít tuto službu. Nemohou jet těmito automobily, které jedou do Štrasburku tak jako tak. Já myslím, že to by stálo za změnu tohoto pravidla, to by uspořilo prostředky pro parlament, mohli bychom uset, ušetřit za přepravu těchto osob a snížit naši um, ehm, environmentální stopu, což myslím, že je priorita pro tuto sněmovnu. Takže mě by zajímalo, co o tom soudíte, jestli myslíte, že to průchodne. A druhá otázka se týká toho, že jestli se nemýlím, tak byla pracovní skupina, která se zabývá. Uh, you are planning to establish such a working group or have you already established? Because uh, if I'm correct... Otázkami toho paušálu pro obecného výdaje, výdaje GEA a Možná, že by bylo zajímavé to znovu vyhodnotit v, no, v novém období. A také se mi dostalo ke sluchu, že je možno připojit dobrovolnou legislativní eh, jaksi footprint, ale nebylo, nebylo nám to sděleno. Mě by zajímalo, jestli existuje tato varianta, kolik lidí toho využilo a jestli existuje takováto možnost, bylo by to asi dobré, kdyby tato informace byla nějakým způsobem dána do oběhu šířeji, aby lidé věděli o tom, že můžeme dobrovolně zvýšit naši transparentnost. A poslední otázka. Dokumenty a, nebo cesta v rámci naší země, tak tam máme říct jenom destinaci, a poznávací značku auta. A mé zkušenosti se ty náklady vypočítávají parlamentem, je to trošku příliš štědré někdy. Možná bychom měli mít transparentnější systém, abychom uspořili peníze daňových poplatníků. Eh, Kolegy Petri Samáva. Petri Mm, děkuji. Um, Secretary General. Pane generální tajemníku, děkuji vám ještě jednou, protože jste se laskavě dostavil. Mám tři body. Dva z nich jsou kriticky významné, jeden je pouze hodnocení a to kladné hodnocení, chvála, to si nechám až na konec, aby eh, zachoval lepší dojem jste to měl lepší pocit, ale také, abyste lépe naslouchal těm prvním dvěma. Jsou to velice konkrétní věci, ale já opravdu soudím, že v těchto zasedáních často nám chybí konkrétnost. A přitom jsou to věci, které mají potom dopad na náš každodenní život parlamentu. Je důležité šetřit čas a také peníze daňových poplatníků. Takže první se týká eh, servisních automobilů. Tyto služební automobily, a možná to nevíte, ale já vás eh, prosím, prosím, věnujte tomu pozornost. Zabývejte se tím. Je, existuje nový soubor pokynů ze strany eh, služby pro řidiče. Už to platí asi půl roku až rok tento soubor pokynů. A tam se říká velmi striktně, že pokud se poslanec nedostaví za pět minut od chvíle, kdy auto má někam přijet, ho vyzvednout, tak musí řidič odjet. A řidič se samozřejmě musí řídit instrukcemi. Ale jde o toto. Je to mrhání prostředky, protože se to děje pořád z mnoha různých důvodů, které teď nemusím procházet. Z praktických důvodů. Že prostě poslanec nám nemůže být přesně za, do těch pěti minut. Někdy je to šest minut, nebo sedm minut, osm. Jenom příklad. Třeba předsednictví je teď přímo přede mnou. Um, předsednictví rady, hovoří se mnou ministr. A když se mnou ten ministr mluví, tak to mám vstát uprostřed věty a odejít a říct, já se omlouvám, ale řidič na mě nepotká, nepočká. A to se přitom stalo minulý týden. Takže já pak vylezu ven, není tam auto, já musím volat a musím žádat, aby se vrátil. To je naprosto zbytečný popoj, zbytečné popojíždění po městě, tam a zpátky, kvůli tomuto velmi přísnému pravidlu, které si myslím zaslouží určitou flexibilitu. Takže prosím, věnujte tomu pozornost a oni pak to potom přepíšou, udělají flexi, flexibilnější pravidla. Ti řidiči nejsou idioti. Oni jsou velmi flexibilní a jsou schopni posoudit, kdy je situace natolik vážná, že se nemusí dívat na hodinky, nemusí se bát svého nadřízeného, že když přesně po pěti minutách neodjedou, že budou v průšvihu. Takže to za prvé. Za druhé stručněji. Nové proplácení cest, výdajů za cesty, je to nový systém, byl zaveden v létě a já vím, že je to v raném stádiu, ale je to, není to jen škytnutí, je to, je to prostě eh, zmatek, je to nepořádek, všechno je zaseklé, uvízlé v systému. Prosím vás, nezavádějte nové automatizované systémy dříve, než je IT připraveno na spuštění tohoto systému. To nám ušetří hodně času. Všichni jsou tím frustrováni. Všichni mají problém. Oni potom musí poslouchat uh, rozčilené vzkazy od lidí, jako je já, kdy potom lidé prostě čekají uh, a už to nemohou vydržet. Takže a pak eh, realokace kanceláří. Jak říkáte, to byla skutečně gigantická mamutí operace. A je, zá, je to zázrak, skoro zázrak, že když jsme se vrátili z kraje září, bylo přestěhováno, myslím, 11 tisíc lidí. A všichni měli svou místnost, všichni měli kancelář tam, kde měla být. A ti, kdo zatím jsou ti si zaslouží opravdu velké poděkování, velkou pochvalu a vy jakožto jejich nejvyšší článek. Takže děkuji. Dank Petri. Um, ich wollte noch erstens... Děkuji moc krát, Petri. Já bych chtěla ještě jednu poznámku a ta se týká e, těch cest. E, já si myslím, že by mohlo být rozumné e, vzhledem k různým příspěvkům, které se ptali na penzijní fond bývalých poslanců. Mně se to tedy netýká Eh, já jsem v kontaktu s některými těmito poslanci a někteří tvrdí, že nebudou mít žádný dodatečný důchod nebo skoro žádný a tím pádem se dostanou do potíží. Takže by možná bylo dobré vypracovat nějakou analýzu o právních systémech, který pro tyto poslance platili před rokem 2009 v jejich domovských státech. To by mohlo přispět k tomu nějak osvětlit, eh, jestli se u všech opravdu jedná o dodatečné důchody, anebo jestli někteří z nich nebudou mít žádné eh, dodatečné důchody. Eh, takže to by možná bylo zajímavé, kdybychom takovouto studii zadali. Tím by se nám taky osvětlilo, jaké, osvětlil by se nám právní a věcný kontext naší práce. A potom k tomu, co říkal Petri Sarvama, mě napadlo, že pokud je o naše IT systémy, tak momentálně je to tak, že eh, poslanci tím vlastně přebírají úkoly administrativy. Dřív to bylo tak, že eh, administrativa podávala žádosti a teď to vlastně dělají eh, poslanci což znamená, že došlo k určitému přeložení práce na bedra poslanců a já naprosto souhlasím s tím, že eh, IT systém je momentálně přetížený žádostmi. Eh, problém je ale, že tu zátěž nesou poslanci, ale eh, ta doba řešení se tak asi z šesti násobila. To znamená, že ti poslanci mají spoždění 8 až 12 týdnů potom s výplatou, což vede k určitým frustracím samozřejmě protože ta administrativní zátěž potom tedy povede jaksi k tomu, že nadšení poslanců a některých asistentů tak docela nevzroste. Eh, kolegovi z Maďarska, eh, ten se ptal na eh, kilometrové paušály, tam ale platí pouze přímá trasa bez ohledu na to, jestli stojíte v zácpě nebo jedete nějakou objížďkou nebo tak. Platí se podle nejpřímnější trasy. Ten zbytek, jak si, si platí poslanec sám. Takže všechno má pro a proti. I takovýto systém který mimochodem eh, vlastně nezohledňuje i opotřebení auta a eh, pojištění a tak dále. Protože to všechno je jakoby jedno. To je všechno zároveň. Takže eh, já si myslím, že ono, toho vlastně nakonec tolik není. Když jsme Protože když si koupíte auto, tak musíte eh, platit také pojištění, což není vždycky úplně jednoduché. Eh, takže eh, opatrně například, když musím jet oklikou 530 km, tak mám smůlu, protože dostanu zaplaceno podle nejpřímější trasy. Takže tak to funguje u zjednodušení a u paušálu, abychom se vyhnuli tomu, že jsou tu určité takovéto odchylky nebo nějaké triky u dodatečného výpočtu. Zkrátka je to vždycky nejpřímější trasa, eh, ať už stojíte celé hodiny v zácpě, ať už musíte plát cokoliv jiného. Platí se podle kilometru, ať už si to auto musíte půjčit nebo cokoliv jiného. Eh, což je pozadí celé té záležitosti s tím, že, provoz, že eh, administrativní náklady a administrativní práce se neženou do nějakých nadoblačných výšin, Ono to musí zůstat zvládnutelné a e, tím pádem e, je to tedy takhle. Děkuji vám moc krát. Nejprve k otázce paní C. pokud jde o e, a, auta. Auta ne, nejezdí nutně prázdná. Je tu možnost sdílení vozidel, zejména u, dejme tomu, eh, rodičů, kteří jedou s dětmi eh, a tak dále, nebo třeba u eh, těhotných žen, na to jsou pravidla. U takovýchto skupin je možné sdílení, je možné zauvažovat nad tím, jak by se to dalo rozšířit. Každopádně auta nejezdí prázdná Eh, už u některých skupin to tak je. Potom paušál na obecné výdaje. V minulém legislativním období jsem předložil eh, Byru návrh k pozměnění eh, toho GEA, paušálu na obecné výdaje, a Byro rozhodlo vytvořit pracovní skupinu. Ta pracovní skupina byla činná rok a půl a předložila dvě možnosti. A ty potom byly projednány v Biru a hlasovalo se od nich, o nich, o tom, která z těchto možností se stane eh, novým pravidlem. A eh, já jsem ze zkušenosti pevně přesvědčen o tom, že i to, toto byro bude pracovat na paušálu pro obecné výdaje, jestli naváže na práci předchozí pracovní skupiny, nebo jestli to bude návrh přímo byra, to nevím, ale velice by mě překvapilo, kdyby toto téma se znovu neobjevilo na pořadu jednání. A možná se o něm bude diskutovat už na začátku e, října. E, máte pravdu, že teď máme možnost ozřejmit, e, jak to funguje s, to, s, do, s dobrovolným oznamováním legislativní stopy. Tedy kdo je zpravodajem eh, různých zpráv a tak dále. Takhle na začátku legislativního období to ještě nemá moc vypovídací hodnotu, protože moc legislativních postupů momentálně neběží, ale eh, můžeme o tom klidně ještě komunikovat. Eh, poslanci si to někteří přáli v určitě určitý čas později v legislativním období může být vypracován určitý přehled toho, kolik poslanců to využívá kolik, kolika poslanců celkem. Paní eh, Holmajer už odpověděla na otázky jízdů vnitř členských států, protože jsem se na to sama ptala předtím. Eh, I tady to platí stejně jako u eh, ostatních věcí, takováto pravidla existují a pravidelně jsou prezidiem přepracovávaná. A pokud prezidium dospěje k názoru, že je potřeba to nějak upravit, tak může dojít k přepracování. Eh, potom eh, jsou tu eh, otázky, které jsou samozřejmě kontroverzní uvnitř prezidia mezi jednotlivými jeho členy. No, panu Sarvama bych chtěl nejprve poděkovat za to, že ještě jednou poukázal na otázku nových kanceláří a chtěl bych mu říci, že příslušní zaměstnanci, tedy vedoucí oddělení, že vedoucí oddělení je Finka, paní Katin. Eh, já si myslím, že je občas dobře, když někoho takto veřejně jmenujeme, protože odvedla vynikající práci v uplynulých týdnech a měsících během letní pauzy, eh, takže bych jí chtěl tímto eh, takto veřejně poděkovat. K otázce čekací doby na auta Eh, si myslím, že na toto téma se musíme ještě podívat, zda eh, je tu nějaká flexibilita. Eh, často je to tak, že na auto se čeká v určité doby, ráno a večer. Podíváme se na to samozřejmě. U tohoto tématu také jsou určité problémy s přechodem do nového funkčního období, nicméně už brzy, teď v listopadu budeme mít další možnost. Potom eh, k otázce paní Holmajer. Zda jsou země, ve kterých opravdu neexistuje primární důchod tak žádný primární důchod pro poslance není v Itálii a Francii. Ta je ale nahrazena eh, vlastní penzí eh, Evropského parlamentu. Takže z parlamentního rozpočtu eh, je vyplácen důchod těm poslancům, kteří podle národního systému nemají žádný důchod. Pro ty byl zřízen jejich vlastní důchod z parlamentního rozpočtu. Tam je rozpočtová linie Evropského parlamentu, odkud vyplácíme důchody italským a francouzským poslancům, protože tehdy neexistoval národní důchod v Itálii a Francii. Samozřejmě eh, i tak mají italští a francouzští poslanci nárok na eh, ten dodatečný důchod. Takže eh, každý poslanec má nárok na penzi za své funkční období a to buď v rámci svého národního systému, anebo Italové a Francouzi prostřednictvím plnění z Evropského parlamentu. Abychom mohli říct, že každý poslanec eh, dostává z penzijního fondu parlamentu důchod dodatečný. Potom je samozřejmě otázka, co je to přiměřený důchod. A v minulosti to bylo tak, že výše důchodu se dramaticky měnila stát od státu. Takže byli poslanci, kteří dostávali velice nízký důchod, další dostávali velice vysoký důchod A nyní ve stanovách o poslancích už se to e, vyřešilo, ale jsou i takové případy, že i po mnoha letech činnosti evropského poslance dostávají částečně velice nízký důchod. A pro takové je vyplácena ta zvláštní penze z penzijního fondu, e, která je často mnohem důležitější než, ta jejich, než ten jejich původní důchod z jejich národního systému. Dobře, tak eh, to už byly všechny otázky. Děkuji vám moc krát, pane generální tajemníku. Ne, ještě pan Kůz. Eh, já bych eh, se chtěl ještě přihlásit. Já jsem se hlásil už předtím, ale nějak jsem byl přeskočen. Paní předsedkyně se omlouvá. A eh, já bych se chtěl zeptat, eh, ono se to vyvinulo v takovou obecnou debatu otázek a odpovědí, která příliš nesouvisí s původním tématem, což mě tak trošku zarazilo. Zdá se, že se můžeme ptát víceméně na co chceme. Já jsem tady nový a eh, mně nebylo příliš jasné, já jsem dostal takovou tu červenou knížečku o právech poslanců a pozorně jsem ji prostudoval a tam se píše, že diety, které dostáváme, jsou vypláceny pouze, když jsme tu přítomní alespoň 4 hodiny denně. Je to pravda? Pokud ano, jak to chcete kontrolovat? A druhá, druhá otázka. Když vejdu do Evropského parlamentu, tak si musím pípnout tady kartičkou, bedžem, abych se dostal dovnitř. Ale když jdu ven, tak to nepotřebuju. To se dostanu ven jen tak, protože tam jsou otočné dveře, které jsou směrem dovnitř, eh, které jsou směrem ven otevřené a průchozí, ale dovnitř ne. Takže má otázka zní, Jsme i my poslanci registrováni tím registračním systémem a pokud ano, tak se dá nějak hlídat to pravidlo čtyřech hodin, ale pokud ne, tak je to vlastně úplně eh, všechno jedno. Eh, to je pro mě otevřená otázka. Potom další otázka Eh, chtěl bych se taky zeptat na služební cesty nebo na jízdy do Bruselu nebo do Štrasburku. Ono je to tak, že když eh, nějaký poslanec bydlí blízko, pokud pochází eh, nikoli zdaleka, nebo pokud někam, pokud někam přesídlí, tak vlastně není odměněn. Tím vlastně je trestán za to, že bydlí blízko a nedostane nic. U národních systémů služebních cest je to tak, že pokud vezmete někoho s sebou, tak dostanete eh, na kilometr, já nevím, 15 nebo 30 centů navíc. Takže já bych jenom dal ke zvážení, jestli takový systém by neměl být eh, zaveden, aby se snížily náklady, protože eh, když jedou dva, tak je to vlastně polovi, tak jsou poloviční náklady, než když jede sám a ty centy navíc by byl takový bonus jako motivace. A potom, teď to nesouvisí s, s personálem, ale napadlo mě, že v našich nových kancelářích, které jsou skvělé, tam eh, není eh, žádný problém, tam jsou takové eh, kouty na pohovory, kde je kulatý stůl a dvě židle. A já jsem slyšel, že tyto židle jsou velice drahé. Je pravda, že jedna stojí 1600 euro a pokud ano, tak je to opravdu nutné, protože my potom budeme vystaveni kritice. Tak eh, já si myslím, že, že to tak není, říká paní předsedkyně. Já vás teď zastavím. Tohle se stalo už takovou metodou, vždycky vy, eh, vyhlásit do světa, eh, že něco takového je pravda a potom už nikdo nečte to dementy, nikdo nečte popření Evropského parlamentu, že židle nestojí 1600 euro. Takže já do toho vstupuju, protože tohle se určitě, tohle se určitě rozšířilo, ale není to pravda. Dobře, to je všechno ode mě. Tak a já prosím už, další, už žádné další obecné otázky, protože když máme kolečko o... Já, já vás prosím, abyste se eh, omezili opravdu na otázky týkající se výboru kont. Mikrofon. <laughs> yeah, I, I would just like to... Jen bych chtěla v návaznosti na štrasburská auta. Ta auta možná nejsou úplně prázdná, ale je tam dost místa. Je tam volná kapacita. Takže se na to prosím vás podívejte. Možná nějaký systém bookingu online nebo nějaký, že by lidé mohli dát najevo zájem. Jet. Není to politické, nestálo by to peníze, hodně by to uspořilo, hodně lidem by to pomohlo. Myslím, že je to důležité on the questor. No, madame la présidente, nous avons une... Předsedkyně, máme velmi zajímavé zasedání, velmi nečekané. Probíhá velmi nepředvídatelným způsobem. Zároveň mi to dalo takový podnět, takovou myšlenku. A to je vzácně, že mám nějakou myšlenku, takže já se s vámi o ní podělím. Myslím, že kvestoři by mohli zorganizovat eh, jak si reagovat eh, na tyto otázky, které se mezi námi objevují, to znamená dvě třetiny nových členů, eh, možná zástupce vašich služeb by mohli pravidelně, třeba jednou týdně, odpovědět na nějaké otázky praktického charakteru, které vyplývají z naší práce. A jakožto kvestor, který zahájil svou práci před několika týdny, mohu dosvědčit, že zdánlivě jednoduchá otázka může být často daleko komplikovanější. Někdo, co vypadá na první pohled naprosto jednoduché, je vlastně složitější z logistického hlediska. Třeba ty jesle. Všichni samozřejmě sympatizujeme s tou myšlenkou, aby poslanci mohli své děti dávat eh, do školky, když jdou pracovat. Akorát, že když to zahrnuje eh, zajížďku, eh, třeba eh, půlhodinovou nebo nějakou, spadá to do role řidiče parlamentu nebo ne? Je to komplexní záležitost. Může to vytvářet určité roznázory, rozdíly mezi těmi, kdo žijí přímo v Bruselu, kdo nežijí v Bruselu a tak dále, protože samozřejmě, kdo žije v Bruselu, tak tady má asi školku, ehm, někdo ne. Takže jak tyto rozdíly budeme akceptovat a řešit. E, jsou tu určitá pravidla, která vyvolávají hodně sympatie, sympatie, ale pak z hlediska uplatnění to může být citlivější. Třeba záležitost, e, kterou jsme e, jedna ze záležitostí, které jsme řešili a kterou pak, na kterou pak potřebujeme pomoc našeho generálního tajemníka. To war nicht nur ale excelentní sondern já si myslím, pane kolego, že to je vynikající nápad. Já vám za něj děkuji a dávám slovo ještě jednou generálnímu tajemníkovi. Já vám také děkuji eh, eh, za vystoupení pana Boje. Eh, spousta těch otázek je spíš otázek tedy na kvestory, ale nicméně ty otázky, které kladl pan Kes, my eh, nesystem, nekontrolujeme systematicky přítomnost eh, poslanců prostřednictvím eh, registrace, protože poslanci nevykonávají svůj mandát jenom v prostorách parlamentu, ale i mimo něj. Takže to by asi nedávalo smysl. U zaměstnanců máme takový systém spolujízdy, když eh, si eh, zaměstnanci jezdí eh, soukromým autem a sdílí ho pro ostatní, tak je tam procesní sazba, a který, kterou dostává za ty druhé. Pokud jde o nábytek pro poslance, tak ty jsou také, tady je také na leasingové bázi, tak bychom měli větší flexibilitu aby si poslanci mohli eh, přizpůsobit to svým potřebám. Jeden bude chtít eh, eh, stůl, sedací kout, někdo jiný. Takže v rámci nějakých smysluplných použití od listopadu to bude možné si to konfigurovat. A předpoklad byl, že to není plánuje nábytek, který si koupíme, ale pronajmeme ho. Na to nám také umožňuje tu flexibilitu ausdrücklich bedanken. Takže já mnohokrát děkuji za toto, že dříve jsme měli ten problém, eh, že jsme tady měli pravidelně eh, eh, hřbitov nábytku, když to tohle to je jednoduchý leasingový systém, to je opravdu skvělá myšlenka. Že si jinak vždycky něco nepasovalo a pak to šlo do sklepa. To je opravdu velmi dobrá myšlenka a ty eh, potřeby se liší podle poslanců. Mnohokrát děkuji, pane generální tajemníku, že jste mm, nám eh, odpověděl i eh, na otázky nad rámec působnosti našeho výboru a zase jsme vás obohatili nějakými typy. Děkuji kolegům a kolegyním. Koordinátoři se uvidí zítra ráno a děkuji všem přítomným a, a uvidíme se na příštím zasedání. Děkuji.